And it's almost uh, ten past. Eh. Takže eh, podle našich zvyklostí máme 15.10, měli bychom pokračovat v jednání. Chtěl bych ještě říci, že jsme během polední přestávky měli takové toro strané jednání za účasti komise a protože se to vysílá na webu. Měli bychom teď usilovně eh, pracovat, tak jak to bylo za litevského předsednictví. Mezi námi je Rolanda Skrišunas, náměstek ministra eh, zahraničních věcí Litvy a zastupuje úřadujícího předsedu Rady Evropské unie. A bude souhrně hovořit o e, tomto evropském semestru pod vedením Litvy. E, pan kolega Linkevičů nás navštívil červenci, kdy jsme hovořili o partnerství s Čínou, s Ruskem a také o konferenci ministrů VTO a k těmto mezinárodním otázkám. Potom doplním některé legislativní otázky tedy to, co se připravuje v rámci našeho zákonodárného pilíře. Chtěl bych se zmínit o nařízení o prosazování práva, dále o od odpovědnosti v oblasti řešení sporů ve vztahu k investorům a státům, dále reciprocita v oblasti zadávání veřejných zakázek a potom eh, další obchodní nástroje. To všechno patří k té oblasti legislativy, kde se nám podařilo dosáhnout pokroku. E, pane náměstku, já vás velice vítám a nyní jste na řadě vy, abyste nás seznámil e, s e, výsledkem průběhu vašeho předsednictví v radě. Děkuji, pane profesore Moreiro, vážení poslanci. Pro mě je to velké velká radost a také čest, že mohu eh, hovořit o různých otázkách nějšího obchodu ve vašem výboru a také o tom, čeho se nám podařilo dosáhnout, co se odehrávalo během našeho předsednictví. Snažili jsme se dosáhnout pokroku a já jsem velice rád, že o tom mohu referovat. Chtěl bych také zdůraznit, než zapomeneme na obsah důležitých oblastí. Abych se zmínil o tom, že eh, jsme měli skvělou spolupráci s Evropským parlamentem a eh, nám to v mnoha oblastech za našeho předsednictví velice pomáhalo. Děkujeme, pane eh, profesore, také za velice důležité vstupy, které nás nasměrovali na velice dobrý základ od samého začátku našeho předsednictví, eh, když jsme vytvářeli eh, program pro obchod. Měli jsme za sebou velice eh, aktivní šest měsíců a dosáhli jsme výsledků jak v bilaterální i multilaterální oblasti. Pan minister Linkěvičus vystoupil v tomto výboru v červenci a zdůraznil, že v době, kdy evropská ekonomika čelí růst současným těžkým úkolům, že je podstatné, abychom se zaměřili na opatření, která podporují ekonomický růst. A dnes mám to potěšení, že mohu říci, že díky společnému úsilí Rady Komise Evropského parlamentu se nám podařilo dosáhnout klíčových cílů a důležitých výsledků v celé řadě oblastí, které jsou přínosné pro Evropskou unii. My jsme zahájili své předsednictví motem Focus Europe a zaměřovali jsme se na vytvoření vytváření věrohodné eh, rozrůstající se otevřené Evropy a eh, vnější obchod, eh, naplnění těchto tří cílů přispěl. Zejména jsme usilovali o otevřenost a vytváření příležitost růstu. Nejprve bych se chtěl zmínit o posledním vývoji dohodě o balíčku z Bali. Ten úspěšný výsledek povzbudí strany eh, systém obchodování. Je to důležitá dohoda v historii VTO. Byl to začný po <clears throat> pokrok eh, v třech oblastech. Eh, v prvé řadě zjednodušení celních postupů zaručuje dodávky potravin pro nejchudší země a <clears throat> to eh, má přínos pro ty nejméně rozvinuté země světa. Pro Evropskou unii je velice důležitá eh, dohoda o usnadnění obchodu, ale zejména je to eh, projev naší angažovanosti a odhodlání pracovat na tom, aby VTO byla důležitým nástrojem pro zajištění spravedlivého a efektivního obchodu. Je to malý, ale důležitý eh, krok eh, vzhledem k naplnění agendy z Doha. Chtěl bych také eh, říci, že přítomnost poslanců Evropského parlamentu na Bali a jejich jasné pledoaje ve prospěch otevřeného obchodu byly jasným signálem důležitosti, kterou Evropská unie přikládá VTO i jednání z Doha. Dalším milníkem litevského předsednictví bylo východní partnerství. Summit, který se konal ve Vilniu, když jsme měli příležitost eh, eh, vítat eh, eh, dohodu o asociaci s eh, Gruzií a Moldavskem. Jsou to partneři, kteří jsou ochotni pokročit dále směrem k ekonomické integraci s Evropskou unii. Politická ambice podepsat tyto dohody co nejdříve příštím roce zůstává na jejich straně, ale je v zájmu nás všech, abychom usilovali o naplnění tohoto cíle a zajistili, aby k podpisu došlo co nejdříve v průběhu příštího roku, nejpozději v září 2014. Když hodnotíme výsledky tohoto summitu, neměli bychom zapomínat na úsilí a výsledky eh, dvou zemí, s nimiž eh, eh, usilujeme o východní partnerství, zejména E, vzhledem k poslednímu e, e, vývoji a snah ze strany Ruska. Důležitým výsledkem summitu je tento vývoj, i když Ukrajina nepokročila je to eh, zklamání, tato dohoda, eh, která by eh, povznesla do vztahy mezi EU a Ukrajinou na novou vyšší úroveň protože Evropská unie podporuje ukrajinský lid který projevuje eh, rozhodnutí eh, najít si cestu do Evropy. Eh, v této souvislosti bych chtěl vyzdvihnout nasazení Evropského parlamentu pro východní partnerství a jeho podporu, kterou jste projevili, když Rusko zahájilo restrikce eh, na dovoz eh, litevského zboží. Eh, v druhém roce 2003 jsme zaznamenali důležité výsledky v oblasti obchodu a investičních vztahů s klíčovými strategickými partnery EU. Zejména je to Kanada eh, vyjednávání o eh, dohodě SETA. Eh, usilovali jsme o to určitou dobu, vyjednávali jsme velice tvrdě a snažili se překonat zbytávající rozdíly v důležitých oblastech a to je příznačné zejména pro dobu ekonomické nejistoty. Nyní se těšíme, že bude proces vyjednávání formálně ukončen, což nám umožní eh, zhodnotit konečný balíček. A jsem přesvědčen, eh, že takováto dohoda vytvoří nové příležitosti pro růst a bude novým odrazovým kamenem pro jednání EU s dalšími rozvinutými zeměmi. Další významnou událostí uplynulých šesti měsíců měsíců bylo zahájení jednání TTIP. E, navzdory některým e, překážkám se konala dvě velice produktivní kola jednání, která vydláždila cestu pro e, intenzivní proces. Třetí kolo právě probíhá ve Washingtonu a e, očekáváme, že e, vstoupí do e, důležité fáze vyjednávání na základě projednávání textu, ale předtím bude v prvé polovině února určitá sumarizace a budeme identifikovat oblasti konvergence i ty komplikované oblasti, kde bude zapotřebí politické vedení. Jistě před námi jsou značné e, výzvy, ale víme, že ty provázejí vždy velké příležitosti. Jsem si jist, že Evropská unie vstupuje do tohoto procesu s maximálním nasazením, aby dosáhla Eh, stanovených cílů. A dále eh, máme mandát pro eh, jednání o investiční dohodě s Čínou. To vedlo k nedávnému zahájetí jednání na samitu EU Čína. Jak asi víte, bude to první jednání o investiční dohodě s třetí zemí a bude to příležitost pro posílení vztahu mezi EU a Čínou v oblasti investic. Chtěl bych také upozornit na rozhodnutí, které eh, které bylo dosaženo při projednávání směrnice o ochraně investic s regionem, který se rychle rozrůstá a s ASEANem. A v této souvislosti se musím zmínit o vyjednávání o investicích se Singapurem. Je to první země tohoto regionu, kdy jsme již eh, zahájili eh, dohodu o volném obchodu. Předsednictví také eh, pokročilo při vyjednávání o FTA s Japonskem a to eh, první jednání vedlo již eh, k eh, dosaženému pokroku. Japonsko a summit EU Japonsko má urychlit proces, kdy jsem přesvědčen, že toto vyjednávání se znovu urychlí a doufám, že zpráva o hodnocení pokroku jednoho během jednoho roku bude ještě doplňujícím signálem pro posílení pokroku a odstraňování netarifních bariér. A dále bych chtěl hovořit o dalším důležitém strategickém partneru Rusku, je nutné dosáhnout eh, zlepšení eh, v obchodních podmínkách pro EU. A eh, ní se snažíme implementovat dohody, které Rusko od svého vstupu do VTO úplně neplní. Je to například eh, zavedení poplatku na recyklaci za dovážená vozidla a potom ještě další komplikování, eh, další eh, opatření, která komplikují obchod, zejména vázání dovozních tarifů, budou přeskoumány. Evropská unie by měla být nestranná trvat na nestranou a konzistentní aplikaci pravidel VTO. Předsednictví také dosáhlo pokroku v dalších bilaterálních vyjednáváních. E, také byly zahájeny e, jednání a eh, dočasná aplikace eh, dohody se všemi středoamerickými zeměmi a eh, dále strana obchodní dohoda s Kolumbií a Peru bude uplatnitelná od 1. srpna Eh, legislativní část je velice důležitou součástí naší společné činnosti a já jsem velice rád, že vám a zpravodajům a všem členům výboru INTA mohu vyslovit eh, slova ocenění za velice otevřený a těsný dialog, který probíhal eh, při projednávání legislativních návrhů. V prvé řadě bych chtěl poděkovat výboru INTA za skvělou spolupráci při přijímání dvou nařízení, nařízení usnesení, které eh, rozšiřuje eh, preference na Moldavsko a potom, eh, které se týká Kosova. Také jsme dosáhli dobrý pokrok při jednání o nařízení o prosazování práva. Výsledek je na doslach ruky během tohoto legislativního období a potom dále nařízení o řešení sporů ve vztahu investorů a státu protože se domníváme, že návrh komise eh, by mohl mít jasný negativní dopad na eh, rozpočty států, proto je velice důležité usilovat o vyváženost, eh, zejména v tom, kdo rozhoduje dění a kdo je obžalovanou stranou a kdo platí v případě prohry a my se snažíme odstranit veškeré nedostatky během tří politických trialogů, když jsme ještě nedosáhli kompromisu. Doufám, že další předsednictví se tím bude intenzivně zabývat a dovede to do úspěšného konce. Eh, během tohoto semestru jsme se zabývali velice komplexními otázkami. Eh, v Kytnu se konají evropské eh, volby, mandát komise se chýlí ke konci a politika EU vůči východním sousedům byla konfrontována s vnějšími ekonomickými a politickými tlaky na základě geopolitických zájmů. A také e, jsme svědky historických dohod. Bylo dosaženo dohody na Bali, ambiciozní dohody s Kanadou. E, kvalitativní změny e, doznalo i východní partnerství. Byly zahájena jednání o investicích s Čínou. Ještě jednou bych chtěl poděkovat profesoru Moreirovi výboru INTA za vaše odhodlanost a nasazení eh, při utváření evropské obchodní politiky a přeji vše nejlepší našim nástupcům řeckému předsednictví při projednávání této velice důležité politické agendy eh, na zač- od začátku příštího roku. Děkuji za pozornost. Eh, děkuji litevskému předsednictví je to první litevské předsednictví a proto rozumím tomu, že je to velmi významné a rozumím také vašemu rozechvění v této souvislosti. Chtěl bych vám říci, že abychom byli pravdiví, tak bychom měli zdůraznit, jak je důležitá eh, angažovanost litevského předsednictví. Byli jste velmi angažovaní a vytvořili jste uh, Eh, dobrou atmosféru na mezivládní úrovni, ale také eh, na úrovni TBC eh, díky roli pana Taikenena, tedy paní Taikenen, Chtěl jsem to zmínit, protože to je velmi záslužné. Nyní dáme slovo našim členům, členům našeho výboru podle politických skupin. A jako první má slovo litevský člen tohoto výboru, tedy členka, paní Andrikinen. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Mm, já vám děkuji za to, že jste mi udělil slovo. Chtěla bych samozřejmě poděkovat litevskému předsednictví za leadership, děkuji za to, co jste dosáhli. Podařilo se vám, eh, za vše, co se vám podařilo během šesti měsíců dosáhnout. Samozřejmě se eh, začalo jednat o FTA eh, s Gruzií, Moldavskem a eh, pak tady byla také dohoda, dohoda na balíčku MC9, dohoda s Kanadou a další věci. Ovšem, bohužel, kvůli tlaku ze strany Ruska a kvůli nedostatku politické vůle současné ukrajinské vlády nebylo možné eh, uzavřít asociační dohodu eh, o, s Ukrajinou ve Vilniusu v listopadu. Samozřejmě, že mě napadá spousta otázek, ale máme tady ještě další věci, které budeme projednávat. Budeme tady mít zástupce ruské vlády a pak jistě budeme mít možnost pokládat otázky v souvislosti se situací na Ukrajině. A jakožto členka tohoto výboru bych eh, vám zejména chtěla poděkovat za vaši práci, za vaše pochopení a podporu. Byla jsem členkou tohoto výboru a Zažila jsem eh, naši, celé předsednictví od první návštěvy ve Vilniusu. Eh, to vše bylo velice angažované. Až do dnešního dne jsem vnímala vaši dobrou vůli. Je to první litevské předsednictví rady, bylo to samozřejmě velmi důležité. Pro nás, pro všechny, vaše podpora byla důležitá. Já vám za to děkuji. Eh, ano, já samozřejmě vždy eh, podporuji každé nadcházející předsednictví. Takže to je vlastně taková, je to taková strategie. Bert Langen, děkuji. Děkuji, pane předsedo rady. Eh, chtěl bych vám zejména poděkovat za dobrou spolupráci. Myslím si, že od vašeho předsednictví sešla celá řada pozitivních podnětů a já bych zmínil pouze dvě záležitosti. Jednak proběhla celá řada debat na radě o veřejném zadávání a o reciprocitě ve veřejném zadávání zakázek ve výběrových řízeních. Možná, že byste mohl poskytnout váš pohled na to, eh, jakou pozici tady rada zaujímá a možná, že by se nám mohl dát i pár pokynů k tomu, jak bychom ty problematická místa mohli překlenout. Je zde eh, určitá nevole v souvislosti s dohodou s Kanadou, protože sice k tomu byla dosažena politická schoda, ale eh, zatím vlastně ta schoda tak zcela dosažena nebyla, protože mnoho bodů je ještě otevřená. Mě by zajímalo, jak se na to díváte jako eh, předseda rady, že velmi rychle nebo příliš brzy se hovoří o dohodě, ačkoliv ve velmi zásadních otázkách ta dohoda vlastně dosažena nebyla. Dále má slovo Catherine Bieder. Děkuji. Chtěla bych eh, poblahopřát panu ministrovi, chtěla bych eh, poděkovat Ehm, ehm, jsem si jistá, že během těch šesti měsíců jste zažili také některé frustrace, ale přesto bych vám chtěla velice poblahopřát za vaši práci, nejenom eh, v souvislosti s VTO. Eh, to eh, je něco, kde ehm, se můžeme teď posunout dál, když ta dohoda existuje. A nyní FTA s Kanadou kapitoly o udržitelnosti a ekologických otázkách. Kolegové tady ví, že eh, životní prostředí mi velmi leží na srdci a samozřejmě jsou tady eh, další věci, jako jsou eh, mm, As you pass on the baton to, to the next minister, uh... Mě by zajímalo, pane ministře, co si myslíte o tom, jak se to posune dál v oblasti udržitelnosti. Jak to vidíte, pokud jde o tuto dohodu? Je tady eh, nějaká, někdo další, kdo se hlásí o slovo? Helmut Schulz, GUE. Děkuji, pane předsedo. Já bych se také chtěl jménem naší frakce eh, ozvat a poděkovat eh, litevskému předsednictví. Chci poděkovat především paní Andomačena kterou vnímáme jako velice kompetentní ženu. A ve vyjednávání v trialozích jsme se s ní eh, setkali a Zaznamenali jsme, že je také tvrdou vyjednávací partnerkou a já si myslím, že je velice pozitivní, když vidíte, že druhá strana má zájem na výsledcích. Mám dvě otázky, které možná nenutně souvisí s dosaženými výsledky nebo s těmi vyjednáváními, která právě byla zahájena. Mě by zajímalo, jak vnímáte rezervy ve spolupráci mezi oběma zákonodárnými orgány, tedy jak vnímáte roli parlamentu a rady. Jak společně má být organizována obchodní politika tak, aby pro hospodářský rozvoj členských zemích eh, měla pozitivní eh, dopady, eh, tedy aby to bylo udržitelné. Zajímalo by mě to, jak, zajímalo by mě, jak vypadají diskuze na výboru pro obchod, na radě, otázka ochrany investic, posouzení dopadů jak to vypadá s posouzeními dopadů, eh, které eh, vydává komise ve srovnání s tím, o čem se jedná na radě? Protože eh, my jsme konfrontováni až s výsledky vyjednávání a proto by mě zajímalo, jestli na radě je dlouhodobě ochota silněji podporovat práci komise v této oblasti. Další věc. Jakožto členové našeho výboru na počátku eh, setkání Eurolab ve Vilniusu Eurolat. Eh, tam jsme s partnery z eh, Latinské Ameriky diskutovali o tom, jak spolupracovat v obchodní oblasti, tak, aby to oběma stranám přinášelo užitek. Mě by zajímalo, jak to vidí litevské předsednictví Do jaké míry jste to ovlivňovali? Eh, jak jste se tam snažili eh, do toho vnést pozici rady a jak vnímáte roli propojení evropské obchodní politiky s ostatními mezinárodními eh, strukturami nebo orgány, které se zabývají obchodem? Já doufám, že to, co vzniklo za litevského předsednictví, nebo to, co bylo rozběhnuto, bude v rámci řeckého předsednictví dále dotahováno do konce, především tam, kde obchod může přispět k překonání akutní a pravděpodobně i trvalejší krize, nebo krize, která ještě bude trvat v Evropské unii. Děkuji. Já bych se k tomu vyjádřil jednou takovou filozofickou připomínkou. Toto bych mohl říci nejenom vám, ale v podstatě všem eh, předsednictvím. Předsednictví přichází a odchází, ale my tady zůstáváme. Takže my vlastně vnímáme globální výsledky Evropské unie během eh, těch čtyřech eh, let, letech postupu v platnosti eh, Lisabonské smlouvy. Je zřejmé, že pokud jde o samotnou obchodní politiku Evropské unie, jsou tady společné styčné, styčné body mezi Evropským parlamentem a radou. Eh, naše spory nebo rozdílné názory jsou spíše minimální. A pokud je o politiku v oblasti investic, eh, což spadá do kompetence Evropské unie teprve eh, po Lisabonské smlouvě, tak tam vlastně se ty diskuze vyhrotily v posledních letech. A Musím dospět k závěru, kterého lituji, tedy to, že jsme nebyli eh, zcela úspěšní, pokud jde o mm, investiční politiku. Máme tady různá nařízení. Bylo to tam dosti nejasné. Některé věci jsme sice uzavřeli, ale v podstatě nic významného v oblasti investiční politiky. Mám na mysli například klíčový nástroj pro eh, rozdělení kompetencí mezi Evropskou unii a členskými státy. Tedy kdo bude reagovat v některých situacích. Kdo bude zodpovědný za, za různá očkodnění v případě, že dojde na nějaké problémy? Není tajemstvím, že je velký spor mezi Evropským parlamentem a Evropskou unii, pokud jde o vymezení eh, čisté eh, kompetence Evropské unie, pokud jde eh, o toto politiky. Takže jak je možné tady být bez investiční politiky? Jak vy to vnímáte na radě? jako što poslanci a tedy já jsem poslancem a v posledních čtyřech letech jsem předsedal tomuto výboru a mám proto určité vysvětlení nebo nějaký postoj a mě by zajímalo, jak to vnímáte vy. Jak to vnímáte z pohledu rady. Jak bychom mohli řešit ta selhání to, že se nám nepodařilo vytvořit konsistentní investiční politiku Evropské unie. Vyjednáváme s důležitými partnery o investičních dohodách. Eh, teď jsme například eh, dohodli, eh, nebo uzavřeli takovou dohodu s Kanadou. Hovoříme o dohodě se Singapurem a mm, jednáme také s Čínou, s USA o těchto dohodách, ale přesto nejsme schopni dát našim partnerům najevo, kdo v případě určitého sporu nebo nesrovnalosti za Evropskou unii bude eh, zodpovědný, nebo kdo to bude řešit, jestli to je tedy Evropská unie nebo konkrétní členský stát, nebo jak to je. A já mám pocit, že to je uh, Eh, jakýsi nedostatek, jakási mezera v investiční politice Evropské unie. Pan Krišunas, děkuji vám. Feel free. Uh, thank you, professor. Děkuji, pane profesore. Já bych začal paní Misandrikene. V zásadě je to obrátím zpět a to platí i pro ostatní. Já jsem od začátku zdůrazňoval, že panovala velice dobrá atmosféra, když jsme pracovali s parlamentem, ale obecně si myslím, že to pro Litvu bylo velmi přínosné. Abych byl upřímný, nevím, kam nás to přinese. Předsednictví rotují, v budoucnu se budou střídat, ale myslím, že přesto je důležité, aby tento systém rotujících předsednictví fungoval. Myslím, že je to přínosné i pro EU. Evropská agenda byla pro nás nejdůležitější, my jsme to tak brali. Myslím, že po skončení předsednictví nám to bude chybět. I ostatní mi říkali, že jim to bude chybět, i když na začátku nám to přišlo trochu zastrašující, teď můžu, mohu říct, že nám to bude chybět. Myslíme, že bylo tedy příjemné sedět na tom místě řidiče a nyní naše předsednictví končí. Já se nyní stručně vyjádřím k Ukrajině. Podle mne je důležité na to nahlížet otevřeně. Toto je pravděpodobně země, která se dnes zmiňuje úplně nejčastěji. Je pravda, že jsme měli vysoká očekávání a proto, i proto je to pro nás zklamáním. Vidíme, co se děje přímo v terénu a vyvolává to v nás zvláštní pocit. V nás litevcích, když se na to díváme, připomíná nám to situaci, z minula. My bychom samozřejmě měli jasně hlásat to, že volba je na Ukrajině. My bychom měli i nadále zůstat otevření, měli bychom jasně říci, že jednáme jasně a k zemi, která chce někomu vnutit eh, zvláštní chování svým sousedům, těm bychom měli jasně sdělit, že je to nepřijatelné chování. Samozřejmě nebudeme vyjednávat o možnostech, ale budeme na to nahlížet otevřeně a otevření budeme i do budoucna v případě, že si to Ukrajina rozmyslí a v případě, že se vydá cestou modernizace. Já osobně jsem v Ukrajině byl několikrát a sám jsem se znamenal, že to po evropštění či e- integrace do Evropské unie je téměř synonymem v Ukrajině pro modernizaci. Zavedení právního státu na Ukrajině, posílení demokracie, udržitelnost, růst a všechno, to s tím, co s tím souvisí, to tam představuje. Je to tedy velmi důležitý krok. Myslím, že v lidech to vyvolává jistá očekávání a naděje. Já tedy doufám, že cesta zůstane otevřená i nadále a že jednoho dne se jí Ukrajina vydá. Nyní k druhé otázce, otázce pana Langeho. Tady bych chtěl dodat, že pokud je o zadávání veřejných zakázek, samozřejmě je to komplikovaná záležitost. Je to komplikované a jak inteligentní jsme byli, bylo to obtížné rada má v této souvislosti různé názory. Čína k tomu má takový přístup, že pokud se něco jeví jako nemožné, stačí si sednout a čekat a možná, že to řešení přijde samo, najednou z ničeho nic. Já nevím, jestli my, ale máme tolik času, abychom seděli a čekali, ale zdá se, že zároveň nemáme mnoho možností. Rada je totiž rozdělená v této souvislosti a není jasné, jak ty rozdílné názory překlenout. Bohužel toto po ukončení našeho předsednictví není příliš pozitivní zjištění, ale taková situace je, není možné to zatím překlenout. Doufám, že naši následníci budou schopni postupovat ku předu. Každopádně nyní musíme chvilku čekat. Nyní ke Kanadě. Řekl bych, že ano, samozřejmě jedná se o politický průlom, toho se podařilo dosáhnout a my z toho máme dojem, že je to proveditelné. V minulosti se totiž jednalo o trochu zablokovanou situaci, nikam se to nevyvíjelo, nyní tedy nastal politický průlom. Samozřejmě v současné době se právníci zabývají konkrétním textem dohody a snaží se vytvořit takovou podobu, aby byla uspokojivá jako konečný balíček, aby to prošlo všemi těmi postupy v rámci EU, aby nakonec byla dohoda schválena. Doufám tedy, že nebudou důvody tu dohodu zničit nebo vykolejit. Každopádně doufám, že ten politický průlom i v budoucnosti se ukáže jako úspěšný až nakonec vše dobře dopadne. Nyní otázka číslo 3. Paní Bíder. Musím říct si ano, životní prostředí je pro vás důležité, to víme. Pro nás je to také důležité a při posuzování této části této kapitoly budeme velice opatrní. Jak už jsem říkal, nyní pracují na té dohodě právníci. Doufám, že nakonec vytvoří pro vás přijatelnou podobu. A víme, že naše standardy jsou nastaveny poměrně vysoko. Potom otázka čtyři. Ta má vlastně několik částí. Vyjadřoval se k tomu pan Scholz. Život na radě samozřejmě není jednoduchý. Když to projednáváme, a já jsem uváděl konkrétní příklady, ukázalo se, že jsme někde rozdělení, naše názory se liší a celé se to ještě komplikuje v situaci, když rada přistoupí k diskuzi s parlamentem a s komisí, tedy během trialogu. kontextu obchodní politiky bych řekl, že to je obtížné u některých otázek, ale zároveň jsem přesvědčen o tom, že nic není neproveditelné. Když je něco obtížné, pro nás by to nemělo znamenat, že je to nutně negativní. Kdyby všechno bylo jednoduché, v tom případě by to ve mně vzbudilo jisté pochybnosti. Znamenalo by to, že mi asi něco uniká v celém tom kontextu a domnívám se, že tedy obtížnost sama o sobě by nás neměla odradit. Při rozhodování jsou všechny jednotlivé části důležité a v rámci rozhodovacího procesu bychom také měli usilovat o kompromis. Ten se někdy dosahuje těžko, ale, jak už jsem říkal, kdo tvrdí, že by to mělo být jednoduché? Na některé otázky máme vyhraněné názory a ještě uvidíme, ale každopádně jsme schopni uzavírat kompromisy. Já se na to těším a doufám, že to dobře dopadne. Nyní ke komentářům vás, pane profesore. Já doufám, že budeme mít investiční politiku. Někdy vyvstávají obavy, proč to trvá tak dlouho. Ale já myslím, že u těch otázek, kde máme zásadní pozice, zásadní názory vyhraněné, bychom se měli snažit hledat řešení ještě někde u třetí strany. Měli bychom se do toho celého silně zapojit a jak jsem říkal, je dobré, že na některé věci máme vyhraněný názor. Pokud vyvstanou problematické záležitosti, tak se na to musíme podívat a dosahovat kompromisu. Nyní k tomu, co říkal pan Scholz. Podpora v oblasti obchodu a rozvojové otázky. Nedávno jsme na Radě pro rozvoj, které předsedá paní Aštenová, projednávali politickou koherentnost v oblasti rozvoje. A věřte mi, řada ministrů byla ochotná zapojit se do diskuzí přímo s ministry. A myslím, že také účast europoslanců by zde byla velice důležitá. Lidé, kteří se zabývají rozvojem, by měli přímo jednat s těmi, kteří se zabývají obchodem už se to spolu souvisí, nemůžeme vývoj rozvoj oddělit od obchodu. Když investujete hodně peněz do vývoje něčeho nebo nějaké části politiky a obchodu, souvisí to s těmi ostatními a musíme tedy investovat inteligentně. Důležité tedy je, že se na to díváme Zabýváme se tím. A to se ukazuje například, když projednáváme obchodu, například na Bali. Na Bali se několikrát odkazovalo, tam ty nejméně rozvinuté země dostaly zvláštní výhody, všichni se na tom shodli. A když se podíváte na to, co dělá Evropská unie v současné době, tak toho dělá hodně. My musíme zlepšit naše politiky, ale už nyní děláme toho mnohem více než jiné rozvinuté země, regiony a, zem, a státy. Měli bychom si to také přiznat a být na to hrdí. My jsme si toho vědomi a budeme toho, si toho vědomi i nadále. A poslední poznámka pana Šolce, tedy to, že obchod může vyřešit řadu problémů. Ano, tomu my věříme. Plně to podporujeme. Jak už jsem říkala, když jsme zahájili naše předsednictví, uváděli jsme důvěryhodnost, růst a otevřenost jako moto. A víte, že obchod k tomu s tím také souvisí důvěryhodnost. Měli byste být důvěryhodní jako partneři, musíte respektovat své obchodní partnery a také být otevření. My jsme se snažili být otevření a tím vším samozřejmě zajistíme, nebo nám to zajistí růst. K tomu obchod slouží. Zdůrazňuje se tam to pozitivní na obou stránkách v rámci obchodu. To tedy byly mé odpovědi na vaše poznámky. A vaše poznámky, jak už jsem říkal, byly poměrně drsné, vím, odkud to pochází, nemám úplně na všechno odpověď, ale jak říkám, já to beru tak, že je to pozitivní. Je dobré, že na některé věci máme vyhraněný názor a budeme, nebo pro řešení se obrátíme také na třetí stranu. Děkuji. Toto je naše poslední zasedání během toho, kdy vy předsedáte radě. A myslím, že v budoucnosti vám ještě budeme moci připomenout tuto, tento zajímavý proslov. Zatím je to taková činnost na plný úvazek. Já jsem i na kolegyni vyvíjel nátlak, aby se snažila co nejvíce přispět k nařízení o provádění. Takže i vám připomínám vaše odpovědnosti ještě v této funkci předsedy. Děkuji tedy za to, že jste přispěli k obchodní dimenzi Evropské unie. Bylo nám potěšením s vámi spolupracovat. A nyní vás zdravím v litevštině a čiju. Allow me to say goodbye to our... Nyní se loučím s naším hostem.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 Well, let's uh, move on. Půjdeme, půjdeme dále. Piero. Well, I have the pleasure. Mám to potěšení, že mohu mezi námi přivítat pana ministra Maxima Medvedka, jako vedoucího oddělení pro obchodní jednání na Ministerstvu ekonomického rozvoje Ruské federace, abychom na půdě našeho výboru diskutovali o členství Ruska ve VTO. Není to poprvé, co se setkáváme, již jsme se setkali v Ženevě. To byl okamžik, kdy Rusko přistoupilo k VTO před dvěma lety. Pan Medvedkov byl, jak se domnívám, odpovědný za úspěšné přistoupení Ruska k VTO a je nadále odpovědný za obchodní politiku Ruské federace. Hned vám dám slovo k vašemu úvodnímu vystoupení. A potom bude diskutovat, následovat diskuze, kdy vystoupí členové našeho výboru. Nyní bychom si rádi vyslechli celou řadu zajímavostí, jak se díváte na situaci dva roky po přistoupení a jak také hodnotíte setkání ministrů na Bali. Rusko vystupovalo velice diskrétně, je to tak. Ještě jednou tedy děkuji za účast a máte slovo. Já vám velice děkuji za toto pozvání. Vážení kolegové, chtěl bych učinit určit tý souhrn, jaká je situace dva roky po přistoupení Ruska k VTO a také jak se měnil názor eh, veřejnosti od vstupu. Vlastní proces jsme zahájili v roce 2001 a sledovali jsme názor veřejnosti. 56% občanů eh, bylo pro vstup do VTO a nyní 56%, tedy úplně stejné procento, má k členství ve VTO neutrální vztah a zbývajících 44% se dělí na dvě skupiny asi 23% se vyslovuje pro a asi 21% eh, je proti naše proti našemu členství. Ty výsledky nás těší, protože to ukazuje, že hospodářství v Rusku eh, se nemuselo vypořádávat s žádnými podstatnými problémy během prvého složitého roku eh, naplňování závazků a naše ekonomika eh, se stále staví neutrálně a snažíme se plnit své závazky v rámci VTO. Není obecně k situaci vzhledem k některým faktorům v ekonomice. Spatřujeme tu stále ještě určité problémy, které souvisejí s celními eh, bariérami a s obchodními kanály. Týká se to strojírenství, zpracování dřevařských výrobků a zemědělství. V okamžiku eh, vstupu jsme museli změnit eh, strukturu zemědělství, nehledě na prostředky, které jsme investovali. Museli jsme tedy změnit strukturu, ale máme také průmyslová odvětví, která získala se vstupu do VTO. Byly to průmyslová odvětví, zejména zaměřená na vývoz, chemický průmysl, ocelářství. A tato odvětví eh, informovali o výsledcích pozitivně z hlediska přiblížení eh, legislativy v Rusku jsme udělali velmi mnoho. Došlo ke změně 40 zákonů, abychom plnili závazky VTO a také eh, respektovali mezivládní úpravy a snažili jsme se neutralizovat eventuální problémy vyplývající ze vstupu. Ruský parlament vytvořil eh, specifický výbor, který se setkává každé dva měsíce a projednává, co je třeba učinit na legislativní úrovni a samozřejmě i na úrovni vlády, abychom mohli smírňovat eventuální negativní eh, dopady vstupu do VTO. Eh, musím říci, že nás očekává ještě velmi mnoho práce, ale nechtěl bych příliš informovat o negativních věcech, zejména po summitu na Bali jsou zprávy především kladné, zejména co se týče budoucnosti této organizace a eventuálních eh, přínosů, kterých Rusko dosáhne po přijetí balíčku z Bali. Nyní působíme v VTO mnohem aktivněji, účastníme se takových činností, které probíhají téměř ve všech výborech VTO a v osmi eh, případech jsme se zúčastnili jako třetí strana. Jeden případ eh, se týkal také Evropské unie a týkal se poplatků na motorová vozidla. V mezidobí jsme učinili některé důležité kroky, které byly součástí našich závazků. Eh, připojili jsme se k dohodě ITA, takže jsme tedy členy ITA což je nesmírně důležité pro průmyslová odvětví, která působí v této oblasti a také jsme získali status pozorovatele ve výboru pro zadávání vládních zakázek a za tři roky budou zahájeny dohody o vstupu. Tento status pozorovatele nám umožňuje, abychom lépe pochopili, oč se vlastně jedná a Eh, jak si členové představují naplňování takovéto dohody a je to pro nás nesmírně důležité. Před několika dny náš předseda podepsal prohlášení o tom, že bude vytvořena eh, stála eh, mise Ruské federace. Budeme mít samostatnou misi od příštího roku a také velvyslance takto chceme tedy zintenzivnit své vztahy s VTO a také s členy VTO. Co se týče konference na Bali, zastávali jsme od samého začátku postoje k tomuto balíčku, který byl naprosto jasný. to jednání bylo dokončeno a my jsme nechtěli eh, eh, celou věc zkazit, i když eh, zástupci našeho průmyslu i regulační orgány kladli celou řadu požadavků, aby byla věci ještě zjednodušeny. My jsme se rozhodli nepodpořit tyto návrhy a snažili jsme se pomáhat vyjednávacím partnerům, aby se podařilo dosáhnout kompromisu, což bylo pro nás velice podstatné. A zdá se, že tento balíček je e, také velice přínosný pro Rusko z několika důvodů. A to protože e, to naprosto jasně ukazuje, že e, tento balíček je naplněn životem, takže Bali zprostředkovává úplně jiný pocit hospodářským subjektům. A za druhé, tento balíček jako takový je pro nás nesmírně užitečný z hlediska dohody o usnadnění obchodu, protože Eh, naši podnikatelé a obchodníci byli nesmírně eh, šťastní, když viděli první text eh, dohody TFA, protože představuje velice dobrý nástroj pro naše podnikání a umožňuje také řešit problémy celní zprávy na celém světě. A i vývozci působící v zemědělství eh, nám dávají velice dobré signály, protože tento eh, balíček obsahuje eh, velice dobrá opatření, protože mnohé země používají ty Q vůči ruským zemědělským produktům a je to také politické prohlášení, které se týká eh, vývozu. To je velice důležité, protože to ukazuje, že by právně závazná měla být taková hospodářská soutěž v oblasti vývozu a my sledujeme tento cíl při vyjednávání. Víte, že během vyjednávání jsme se snažili snížit eh, vývozní subvence a eh, máme tedy nezávazky vůči zemědělskému exportu a my se budeme snažit zaintegrovat své zemědělské produkty do světového obchodu a nejlepší výsledek eh, pro Rusko z Bali je skutečnost, že nyní máme velice dobrou možnost, abychom Eh, že, abychom pokračovali ve vyjednávání Doha, kola z Doha. Eh, budeme aktivnějším aktérem eh, oproti projednávání palíčku na Bali a myslím, že spolu s Evropskou komisí a s různými partnery bychom měli učinit se v našich silách, aby tento program z eh, Doha eh, se přiblížil logickému završení. Eh, ještě dvě minuty, pane předsedo. Chtěl bych se zmínit tedy o našem obchodním režimu s našimi sousedy po přistoupení, tedy zejména ve vztahu k EU. Není to jenom můj názor, je to tedy i názor evropských podnikatelů a obchodníků. Myslím, že nyní máme naprosto jasná pravidla pro obchodování s celým světem a zejména s Evropskou unii, což je nyní důležité. A za druhé, to otvírá možnosti vytvářet obchodní vztahy na základě nových budoucích právních nástrojů. Proto nyní diskutujeme o možnosti obnovit jednání o základní dohodě s EU v našem bilaterálním obchodě je třeba řešit celou řadu závažných problémů a také to otevírá cestu, abychom uzavřeli celou řadu jiných obchodních dohod, které eh, byly zmraženy v určitém eh, bodě. A my eh, uvažujeme o třech obchodních dohodách se třemi různými partnery a dovršili jsme jednání o nové dohodě FTA se zeměmi CS před třemi lety a nyní sklízíme výhody té to spolupráce, proto můžeme říci, že přistoupení Ruska k VTO bylo pro nás dobré. To je tedy vše, co k tomu mohu říci. My jsme velice rádi, že jste se zúčastnil této diskuze, kterou bych chtěl eh, zahájit. Máme tedy stálou komisi pro eh, vztahy s Ruskem. A já bych chtěl nejprve dát slovo stálému eh, zpravodají této skupiny Robert Sturdy. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Ano, to je velmi eh, dobré, že jsme si vás mohli poslechnout. Jsem velmi rád, že jste mezi námi a to, co jste říkal, na mě velmi zapůsobilo. A rád bych se vrátil k některým problémům, které se objevily v monitorovací skupině eh, s Ruskem. Eh, když vezmeme v potaz vztahy mezi EU a Ruskem, pokud jde o recyklační poplatek a pokud je o další věci, tak mě, mě zajímalo, jaké jsou cíle Ruska ve krátkodobém a dlouhodobém horizontu, pokud jde o pravidla VTO, eh, pokud je o provádění eh, v domácí legislativě. A potom eh, balíček když z Bali. VTO je potěšeno tím, co e, říkáte. Možná, že to trochu více rozvedete a možná, že poskytnete všechny podrobnosti a my s vámi souhlasíme v tom, co jste říkal. Dále jste zmínil spolupráci s partnery. Mě by zajímalo, Jaká je situace? Pracujete s ostatními zeměmi BRIC na společné politice v některých oblastech? Je tam nějaká spolupráce mezi zeměmi BRIC, pokud jde o eh, politiky a nějaké strategie. Spolupracujete s nimi? Děkuji. A teď za politické skupiny eh, té stále monitorovací skupiny s Ruskem, nejprve EPP. Na Kasparia, nebo, nebo máte slovo vy? Kdo, kdo si vezme slovo jako první? Hm, děkuji. Já si myslím, že je velmi dobře, že máme dnes příležitost k výměně názorů. Myslím si, eh, že je to velmi pozitivní. Chtěl bych vám nejprve ze všeho srdečně poblahopřát. Už asi rok je Rusko ve VTO. Víme, jak obtížné to pro obě strany bylo, pro dosavadní členy VTO, ale i pro ruskou stranu. Vím, že bylo těžké umožnit tento přístup a obě dvě strany musely přistoupit na četné kompromisy. A všichni jsme to udělali s vědomím toho, že jsou tady obrovské příležitosti jak pro ruské, tak i pro jiné podniky, podniky eh, z té druhé strany. A já jsem trochu znepokojen, protože uh, jsem se informoval o tom, jak eh, se podávají zprávy v ruských médiích eh, v souvislosti s VTO a zachytil jsem, že v médiích v Rusku eh, se o tom podávají spíše negativní zprávy, nebo tak, jak jsem to alespoň vnímal, ty překlady, tak tam byly negativní ohlasy, vláda se tam vyjadřuje v tom smyslu, že se podařilo Eh, osvobodit podniky nebo bránit podniky před těmi negativními dopady eh, pravidel VTO. Nebylo by možné pokusit se o trochu pozitivní ohlas eh, na vstup Ruska do VTO. Byl bych velice vděčný, kdyby bylo něčeho takového dosaženo. Další věc, to je otázka pravidel. Máme výhodu v rámci VTO, že ta pravidla musí být závazně sestavována všemi 160 zeměmi, nebo společně sestavují, potom je musí dodržovat. A já mám problém v tom, že z mé země se na mě obrací mnoho podniků, kteří říkají, že jsou určité věci, kde Rusko pravidla nedodržuje a kde očekávání, která byla se vstupem Ruska do VTO, vlastně nejsou naplňována. Má otázka je, co bychom mohli udělat pro to, abychom usnadnili Rusku dodržování pravidel, které na sebe vlastně vzalo. Co můžeme udělat pro to, abychom vám umožnili ty spory, eh, které eh, Evropská komise eh, brzy zahájí, jak nalézt řešení do budoucnosti v těchto věcech. Bylo by dobré, kdybychom se mohli společně zamyslet nad tím, jak k tomu může přispět naše evropská strana a jak k tomu může přispět vaše strana, aby zkrátka Rusko své závazky dodržovalo. Protože já si myslím, že je škoda, když v Evropském parlamentu za půl roku po dalších volbách tady o tom budeme opět hovořit, že a, a možná v té době už potom nekonstruktivně, a pak se nám tady bude říkat, kolik pat, případů, až 15 případů se řešilo před, nebo tedy řešilo soudním, soudní cestou. To by byla škoda. A potom ještě třetí věc, kterou bych chtěl zmínit, když už s vámi hovořím osobně, jsou některé signály v obchodní oblasti po vstupu do VTO, jako právě eh, tady ten příběh s, tím, eh, s, s těmi nákladními eh, vozy, tady o tom hovořila kolegyně, Tedy jak bychom si mohli takové věci do budoucna ušetřit? Jak bychom se jim mohli vyhnout? Pet Langen, SND. Děkuji, pane předsedo. Nejprve děkuji za vaše informace. Myslím si, že eh, je to důležité té přispění ke stabilizaci vzájemných obchodních vztahů, eh, možná také vzájemných provázaností nebo závislostí eh, Ruska a Evropy. Eh, že, že je to velice pozitivní, že jsme nyní zastřešeni pod organizací VTO a jsem velmi rád, že vaše vláda prohlásila, že vyšle stáleho zástupce do VTO. Ovšem, a to je známé, jsou tady různé přístupy k dodržování pravidel VTO. A já bych tady zmínil také otázku recyklačního poplatku. To je otázka, která nám velmi leží na srdci, protože Evropská unie, pokud jde o motorová vozidla, a recyklační poplatek ten se netýká pouze eh, nákladních automobilů, ale vlastně eh, celé široké škály různých automobilů. A v této souvislosti se obáváme, že to může vést k tomu, že i v jiných oblastech pravidla VTO eh, že, že je nebudete plně respektovat. A k tomu patří také otázky opatření SPS. Mě by zajímalo, do jaké míry eh, bychom mohli zabránit eh, dalšímu, dalším soudním sporům Eh, kvůli tomu, že vaše strana některé věci nedodržuje. Katrin Bieder, děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za vaše vystoupení a něco z toho, co chci říci, už tady bylo zmíněno dřívějšími řečníky. Eh, máme tady eh, šest měsíců tohoto předsednictví za námi a za vámi je první rok ve VTO a já bych chtěla říct, že my chceme být co nejkonstruktivnější, abychom zajistili, že budeme mít co nejméně problémů. Eh, chceme vám pomoci v tom, abyste mohli plně eh, naplňovat eh, své členství ve VTO. Slyšeli jsme tady o tom, že průmysl a obchod, že zástupci průmyslu a obchodu byli poněkud nešťastní eh, z dopadu členství VVTO. A já si myslím, že historicky eh, tady eh, byla určitá akceptance, pokud jde o méně rozvinuté země, že to trvá nějaké přechodné období, několik let. A my samozřejmě víme, že Rusko je ovšem rozvinutější než mnohé eh, z těchto zemí, které nedávno přistoupily do VTO, tak eh, tady byla vyšší očekávání. Předpokládalo se, že Rusko se rychleji eh, přizpůsobí pravidlům plně než těch 5-6 let. A vlastně váš obchod eh, mm, eh, v souvislosti se soutěží. My jsme si mysleli, že eh, vaše podniky by měly být více schopny hospodářské soutěže. A jste velmi velkou zemí, máte rozsáhlé hranice, externí hranice, máte eh, eh, nejrůznější dohody, regionální dohody a směrem na západ, na východ. A mě by zajímalo, jaký máte dojem eh, z té doby po členství ve VTO, jakým způsobem to ovlivňuje rozhodnutí o těchto dohodách. Děkuji. Děkuji. Janik Čado. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu zástupci a zástupci Ruska. A jistě jste tedy eh, sledoval, že v Evropském parlamentu jsme eh, začali řešit otázku Ukrajiny, stejně jako Moldavska. A existuje zde dojem, že Rusko eh, na rozdíl nebo v rozporu se svými závazky v rámci VTO používá komerční opatření, aby vyvíjelo tlak na své sousedy dokonce ovlivňuje vztahy, eh, které mohou vznikat mezi Evropskou unii a těmito zeměmi. Mě by zajímalo, jak byste se k tomu vyjádřil. A další věc. V Rusku eh, jste přijali pana Edvarda Snowdena, který světu odhalil eh, postupy špionážní postupy eh, také v souvislosti s některými evropskými občany. A mě by zajímalo, jak se Rusko dívá na mezinárodní vyjednávání o obchodních dohodách, o soukromých eh, údajích, o soukromých datech. Děkuji. Hans Scholz. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji za vaše informace a vysvětlení jak Ruská federace vnímá své členství ve VTO a jak to vnímá společnost. Očekávání a jak jsme tady diskutovali o Ženevě, té poslední konference, eh, my jsme o tom diskutovali předtím, než jste vstoupili do VTO a byla to tedy eh, významná situace pro vaše podniky a oni se obávají hospodářské soutěže, konkurence s evropskými podniky a mě by zajímalo, eh, mohli byste uvést nějaké příklady, kde se tato eh, hospodářská soutěž ukázala být pozitivní a eh, jaká je tam tedy konkrétní situace vašich podniků a průmyslu? Další otázka. Jak eh, vnímáte eh, vyjednávání o dohodě TISA? Za Ruskou federaci máte zájem se připojit eh, nebo ne? A co to znamená pro modernizaci ruského hospodářství? Očekáváte, že Evropská unie bude ochotná k vyjednávání na bilaterální úrovni, tak aby eh, se prohloubil bilaterální vztah a tímto eh, vlastně, aby se změnila celá situace na východě, včetně Ukrajiny, eh, aby se vlastně našlo východisko z krize, kterou tady vnímáme. Eh, a vlastně by to mohl být takový nový pokus, jak se dostat z těchto problémů. Ještě tady mám dvě žádosti o slovo. Jedna od paní Jendrikene. Prosím, děkuji vám. Pane Medvědkové, jsem velice ráda, že vás tady vidím na našem výboru. Chápu, že bychom neměli přeceňovat vaši schopnost eh, definovat eh, situaci. Vy, jste, vy se zabýváte ekonomickým rozvojem od roku 2004, vyjednával jste ruskou mm, přístupovou smlouvu k VTO a také jste dohlížel na vytvoření celní unie. Chápu tedy, že se zabýváte podrobně otázkami obchodu, ruskou obchodní politikou, že tam hrajete velkou roli. Já situaci chápu tak, že očekávání tady v této instituci, v parlamentu a i v Evropské unii, když Rusko přistoupilo k VTO, tedy očekávání byla velice vysoká. Když si přečtete naše usnesení z října 2012, můžete tam vidět, že tento přístup má podpořit obchod, zlepšit investiční um, a obchodní klima v Rusku. A my jsme to také brali tak, že se jedná o způsob vytvořit interní hospodářské reformy. Také to představuje příležitost, nebo představovalo to příležitost toho zahájení vyjednávání s Evropskou unii o bilaterální dohodě, takzvané nové dohodě. Nyní uplynul více než rok a vidíme, že dochází k diplomatickým i obchodním tenzím. Ty nabyly nevýdaných rozměrů. Navzdory politickým závazkům víme, že ty bilaterální obchodní problémy se nepodařilo vyřešit a navíc nebylo zahájeno vyjednávání s EU o dohodě. Rusko, i přestože vy jste zmiňovali té výhody, úspěchy v souvislosti s úlohou Ruska ve VTO, tedy přesto já situaci vidím tak, že Rusko stále ještě neplní svoje závazky vyplývající z VTO. Zapojuje se pouze omezeně. Ruský obchod navíc používá jako nástroj zahraniční politiky, zvláště vám jde o prodloužení trvání celní údy. Takže moje otázka je následující. Pane, pane Medvědkové, souhlasíte s tím, že Rusko chápe závazky vyplývající z VTO jako omezení, spíše než jako příležitost? Příležitost provést domácí reformy a navíc tam vidím nedostatek politických závazků, politické vůle. Děkuji. Nyní ještě další kolega, stručnou otázku, prosím. Děkuji, pane předsedo, já bych měl dvě stručné otázky, pokud dovolíte. První se týká obchodní dohody mezi EU a Spojenými státy. Jaké je ruské stanovisko k této věci? Nikdo neví, jak dopadne výsledek těchto vyjednávání a co přesně z toho vyplyne, ale jedna z možností je, že se vytvoří velký obchodní blok kolem Atlantiku. A samozřejmě tímto se mění také pozice ostatních aktérů v oblasti obchodu po celém světě. A mě by zajímalo, jak na to nahlíží Rusko v případě, že k něčemu takovému dojde. Jak to vidíte? A jaké dopady by to mělo pro Rusko? A otázka číslo dva. V této souvislosti vám chci navíc poděkovat. My jsme na Bali vedli navíc tu konferen- konferenci IPU Mezinárodní parlamentní unie. A jedna otázka, která tam vyvstala, je, co se stane po Bali. Věc, o které jsme diskutovali, je, když v budoucnu opravdové otázky obchodu budou předmětem diskuze na VTO, samozřejmě i ty ekologické problémy, ale také sociální otázky a lidská práva, které v souvislosti s těmi ekologickými tématy proběhla zajímavá debata s přáteli z Číny. Ty, ti se domnívali, že to není nutné, nicméně Rusko podpořilo to stanovisko. A mne by zajímalo, zda se domníváte, že je tady možný nějaký vývoj v této věci. Mnozí kolegové zde se totiž domnívají, že samotný obchod nebude dostatečný v rámci VTO v budoucnu, že to nebude stačit. Já využiji této příležitosti a informuji vás o tom, že Rusko se poprvé účastnilo Mezinárodní parlamentní konference velice konstruktivně, bych tak řekl. To je tedy pozitivní. Nyní předám slovo Petru Balašovi za Evropskou komisi, předtím, než předám slovo zpět našem hostovi, aby odpověděl na otázky. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Je mi zvláštní ctí a potěšením sedět vedle pana Medvědkova, se kterým jsme vyjednávali mnoho let. Také o přistoupení Ruska k VTO. Je to tedy pro mne příležitost, jak už říkali ostatní členové, podívat se zpět na zkušenost, kterou se nám podařilo nabít během toho jednoho roku. Myslím, že velice dobře to zhrnulo několik předřečníků přede mnou. Je pravda, že očekávání, abych byl upřímný, byla vyšší na to, nebo s tím komise souhlasí konkrétně generálně ředitelství pro obchod. Očekávali jsme více než to, k čemu došlo po více než jednom roku od té doby, co Rusko přistoupilo k VTO. Existuje řada oblastí, kde Rusko nesplnilo své závazky vyplývající z VTO a nemyslíme si to pouze my, ale také jiní členové VTO. To vyplynulo z proběhlé diskuze v řadě oblastí. Jednak se to týká celních opatření a také necelních opatření. Probírali jsme to na výboru INTA dříve. Komise se k tomu vyjadřovala, takže já nebudu zacházet do podrobností. Pouze bych se připojil k europoslancům a ještě navíc mám tři komentáře a otázky. Jednak odkazoval se na ten spor s Ruskem týkající se recyklačního poplatku. Víme, že podle nového zákona od 1. ledna skončí diskriminace a domácí výrobci budou platit stejný recyklační poplatek jako poplatek, který se vztahuje na dovezená vozidla. Stále se ale domníváme, že tady panuje nepřiměřeně velká zátěž, zvláště pro ty větší vozidla a také použitá vozidla. Mnohé okolní země, sousedí Ruska, hodně obchodovali s Ruskem s použitými ojetými automobily, například dvouletá vozidla představovala jednu pětinu až jednu šestinu všech vozidel. To se nám jeví jako nepřiměřené a nevidíme, jak to souvisí s cenou recyklace. Další věc. Dostali jsme informaci v tom smyslu, že ruská vláda chce zavést podpůrná opatření od 1. ledna na domácí průmysl. Můžeme si být jistí tím, že tato podpůrná opatření nebudou žádným způsobem zasahovat nebo nepovedou k tomu, že budou kompenzovat domácí výrobce vlastně stejným, stejnou částkou. Tím by se z hospodářského hlediska odstranil um, ten efekt, o který nám jde v rámci stejného poplatku. Další věc, na to také už odkazovali někteří kolegové, europoslanci, šlo o používání určitých obchodních opatření, u kterých se zdá, že vychází z politických záměrů. Co mám na mysli? Zavádí se najednou opatření, pro která neexistuje žádné jasné vysvětlení, například posílené pohraniční kontroly. To se týká nejenom Ukrajiny, ale také Litvy, předsednické země. Podle veřejně dostupných informací po jednom měsíci ruský prezident vydal instrukci, aby toto opatření skončilo. A to se mi zdá poněkud neobvyklé. Posílené pohraniční kontroly se mají používat pouze v odůvodněných případech, tak abychom zabránili pašování nebo útokům. Dále opatření SPS, zdravotnická opatření. Někdy se zavádí zdravotnická opatření a zdá se, že to také souvisí s vyjádřením politické nechutí nebo nesouhlasu. Když potom dojde ke změně, tak najednou tyto problémy zmizí. My jsme slyšeli pozitivní zprávy týkající se Ukrajiny. To, co bylo zakázáno z Ukrajiny, se najednou objevuje na ruském trhu a to poté, co došlo k si- ke změně situace mezi Ruskem a Ukrajinou. Ale možná je to pouze takový chybný dojem a zajímalo by mne vyslechnout si, co k tomu máte. Potom další související otázka. Podle pravidel VTO jsou ceny stanoveny a měly by být stanovované na základě tržních sil. Víme, že na základě politických vztahů, zvláště ruská, ruský monopol Gazprom velmi unáhleně mění své ceny vůči obchodním partnerům. Víme, že možná ukrajinské ceny se sníží Nevíme, zda to bylo posouzeno také z obchodního hlediska, nebo se tržní situace tak najednou změnila. To je pouze jeden z příkladů, nechci zacházet do podrobností, ale zdá se, že takovýchto případů je hodně. Případů, kdy máme pochybnosti o tom, jaké opravdové důvody vedou k těmto obchodním opatřením. Děkuji. Pan Medvědkov má slovo. Ty otázky, které padly, nejsou jednoduché. Pokud bych to měl zhrnout, Řekl bych jednak, Rusko nesplnilo své závazky, které si stanovilo v rámci VTO. Za druhé, Rusko používá, nebo řekl bych zneužívá obchodních opatření z politických účelů a směřuje je proti svým sousedům. Na východě, konkrétně proti Ukrajině, Moldávii, Litvě a dalším členům celní unie. Jste připraven se vyjádřit těmto dvěma otázkám? Já si cením vaší odvahy, že jste v této fázi přišel na naše zasedání, ale my potřebujeme získat jisté vysvětlení, vyjasnění proti těmto výrazným obviněním. A nejdůležitější z toho všeho je, že v současné době důkazy svědčí proti Rusku. Pleasure. Máte slovo. Uh, thank you very much. Uh, Děkuji vám. Rád bych zahájil, jak bych to měl říci, Jedna z mých prvních zkušeností, eh, když jsem měl co dočinění s Evropskou komisí, to bylo v roce 1980, byl jsem velice eh, mladý obchodní úředník za sovětské za éry Sovětského svazu. A my jsme neměli žádné formální vztahy s Evropskou unii. Tenkrát jsme Evropskou unii neuznávali a proč jsem eh, vyjednával. To jednání se konalo v restauraci, protože e, jsme měli zakázáno navazovat kontakty s úředníky Evropské unie nebo Evropské komise. A za poměrně krátké e, historické období jsme vztahy od základu změnili a nyní spolu jednáme jako partneři ne jako strany, které řeší velké problémy. Jistě nějaké problémy tu jsou. A já bych mohla zahájit velký projev a hovořit eh, o 25 tvrzení, že dochází k porušování pravidel také ze strany EU, ale e, já to neučiním, protože si nemyslím, že by to bylo smysluplné. Máme e, určitý styl komunikace, podmínky vyjednávání a možnost použití cesty jako posledního řešení u e, soudu a já tedy začnu tou snazší částí a vrátím se k velké otázce. Je to tedy celá řada otázek. A snad bych nejprve zareagoval na obavy, že Rusko plně Eh, nesplňuje své závazky, které přijalo s členstvím ve VTO. Z určitých důvodů s tím nesouhlasím. Máme eh, ve zprávě asi stovku odstavců a jsou tu tvrzení našich eh, obchodních partnerů, které se týkají opravdu málo případů. V některých případech uznáváme, že tu jsou problémy. Například naši kolegové z Evropské komise nám eh, eh, řekli, že vývoz dřevin dřevařských výrobků eh, není úplně kompatibilní a my jsme si vyžádali asi 6 měsíců na řešení a tak by to také mělo fungovat. My souhlasíme, že když eh, vznikne problém, že je třeba ho řešit. Nyní se tím tedy zabýváme. A stejná situace je i u toho takzvaného recyklačního eh, poplatku. Když jsme obnovili tento poplatek, měli jsme celou řadu jednání s kolegy z Evropské unie, že jsme ochotni, no ne ho úplně zrušit, ale Eh, řešit ho na základě s jednotlivými státy, na základě jednání s jednotlivými státy a víme, že eh, státy mají problémy eh, s tímto poplatkem, ale my se nedomníváme, že to je porušení našich závazků. Můžeme to řešit s komisí, budeme pokračovat s řešením sporů. Ale máme tady to poslední řešení, tu poslední možnost řešení. My bychom mohli očekávat třeba ve vztahu s Ukrajinou diplomatická řešení, protože jinak žádné nové nástroje nemáme. Ale teď je to, myslíme, pozitivní. Nyní k otázce, co bychom chtěli učinit v budoucnosti v automobilovém průmyslu. Zda budeme mít eh, specifický přístup k automobilovému průmyslu, nebo ne. Jsou tu tedy tři věci eh, v rámci VTO. Jsme Eh, dojednali přechodné období, kdy tedy budeme naplňovat pravidla VTU, to je eh, rok 2018 a pokud si dobře vzpomínám, v roce 2018 budeme tedy eh, stoprocentně plnit závazky VTO. A za druhé, všechny země vyrábějící eh, automobily eh, dotují svůj průmysl, včetně evropských států. Já si vzpomínám na 23 miliard eur, které představovaly injekce do průmyslového, do automobilového průmyslu v roce 2010 my nemáme tolik prostředků, také máme dotace, které jsme poskytli tomuto průmyslu, abychom jim pomohli dostat se z krize, ale naším úkolem je, aby tyto dotace odpovídaly našim závazkům. A za třetí, my už nemáme ruský automobilový průmysl. Ten průmysl u nás představuje z 80 evropské investice. Tedy, abychom chránili tento průmysl, znamená to, že chráníme i evropské investory. Myslím, že k tomu už nemusíme nic dodávat. Neměli bychom se na to dívat tak černobíle. Druhý blok otázek se týkal otázky, zda Rusko využívá obchodní politiky k prosazování nějakých politických cílů. Jak asi očekáváte, na tuto otázku odpovím ne. A uvedu vám také několik příkladů. Vy se domníváte, že vytváříme nátlak na Ukrajinu. Poň to čtu v evropském tisku, protože Ukrajina chtěla podepsat dohodu o volném obchodu s Evropskou unii. V prvé řadě jsme ale nepřijali žádná obchodní opatření. Eh, Ukrajina přijala obchodní opatření vůči Rusku a nyní spolu Evropskou eh, komisí bojujeme proti těmto opatřením v Ženevě eh, jsou to ty pojistky proti dovozu automobilů, zákaz dovozu done anything. We, I mean, our trade is governed by. Uh, uhlí a další. A za druhé, co bylo předmětem naší intervence v případě že Ukrajina podepíše dohodu o volném obchodu s Evropskou unii. My jsme upozorňovali na jedno ustanovení v této dohodě, eh, které eh, vychází z právních ustanovení a to, že některé, v některých případech smluvní strany se mohou vrátit k zavedení poplat, poplat, prvků a to bude mít dopad na obchod. To je vše. My jsme jenom skonstatovali, eh, Ukrajina to spolu s námi podepsala. Pokud to bude činit problémy pro naše obchodní eh, partnery, tak mají úplně stejné právo, aby také eh, uvalila byly určitá cla. To je to ustanovení ve smlouvě. Kolegové uvádějí jiné příklady, co, které se týkají eh, nákladních automobilů a dalších opatření, ale ve všech případech eh, když jsme zahájili konzultace s našimi partnery a my tedy pokračujeme v konzultacích, opatření nebyla ještě zrušena. My se snažíme nalézt řešení, která by vyhovovala pravidlům VTO a našim smlouvám. Nemám s sebou statistické údaje, kolik zákazů v rámci SPS Evropská unie vyhlásí měsíčně, ale to je tedy obdobné opatření. Zahájí se konzultace s cílem nalézt nějaké řešení a s cílem eh, hledat eh, způsob, jak eh, odstranit problémy. Takže já se nedomnívám, že bychom se ubírali takovou cestou, že bychom obchodní politiku používali k politickému nátlaku, tak jsme nepostupovali ani dříve, neděláme to ani teď. Měli bychom být jistě eh, transparentnější. S tím naprosto souhlasím, měli bychom vytvořit příslušný mechanismus. Mimochodem, já jsem eh, předložil návrh, jak bychom měli eh, dosáhnout větší transparentnosti a e, my jsme e, po našem přístupu do VTO vlastně takovými průkopníky na cestě transparentnosti a mám ještě několik připomínek spíše obecné povahy, co se týče e, našich vztahů k zemím BRIC alespoň jak jsem pochopil tu otázku. s našimi přáteli z zemí BRIC projednáváme celou řadu věcí, protože máme stejné zájmy eh, z hlediska makroekonomiky, dalšího rozvoje a podobně. A mimo jiné jednáme i o obchodu, jistě. A já se nedomnívám, že by tyto diskuze, tato jednání by se nějak lišila od našeho jednání se zeměmi EU nebo s jinými zeměmi. Máme celou řadu společných problémů a e, v těchto diskuzích se snažíme nalézt e, řešení a informovat se o tom, jaká opatření kdo přijímá. Je běžné v rodině zemí VTO. A potom tu zazněly také otázky které se týkaly jednání o službách a o bilaterálním přístupu k trhu a jak jsou naše očekávání, že bude dosažena dohoda eh, mezi Evropskou unii a USA o volném obchodě. Nemáme žádnou možnost protože když bychom měli jednat o obchodu, musíme nejprve hovořit o závazcích v souvislosti přístupu k trhu. Máme tu přechodné období a uvidíme, jak jaké dopady to bude mít na sektor služeb. Já se tedy nedomnívám, že by to byl bezprostřední cíl eh, nejbližších měsíců, že bychom eh, koncipovali takovéto vyjednávání, ale v určité době určitě svůj postoj přehodnotíme. Eh, dále nevíme příliš mnoho o stavu jednání o dohodě o volném obchodu mezi Evropskou Evropskou unii a USA. Protože, no jistě víme, čeho se týká, ale neznáme podrobnosti. Neprovedli jsme ještě důkladnou analýzu toho, jak to ovlivní naše hospodářské vztahy. Mohu pouze říci, Víte, že Rusko chce, aby FTA byla transparentnější, vystupovala tak na APEKu a také podporuje určitá eh, pravidla eh, k zajištění transparentnosti. Mnoho členů VTO to také eh, podpořilo, byly přijaty dokumenty a budeme mít více informací o tom, co se stalo s různými dohodami o volném obchodu. Dále, co se týče průmyslu, průmyslových odvětví, která mají problémy v Rusku, ptali jste se na některé příklady, uvedu vám dva průmyslové odvětví se týká eh, eh, zpracování vepřového masa. Eh, tento průmysl si přál větší vládní dotace, k tomu jsme přistoupili před dvěma lety a nyní je, myslím, situace stabilnější a toto odvětví již problémy nemá. A dalším pozitivním příkladem je ocelářství, protože eh, to je příkladem pozitivního vývozu. Podniky v oblasti ocelářství informují o tom, že se jim podařilo do jisté míry zlepšit vývoz, mají pocit, že pod záštitou VTO požívají větší ochrany. A některé subjekty eh, nejsou dostatečně konkurenceschopné, ale my nechceme učinit žádná specifická opatření pro posílení konkurenceschopnosti. podpůrná opatření mají být přijata pouze, pokud to má smysl pro restrukturalizaci průmyslového odvětví a mezi parlamentem a mezi eh, vládou byla vytvořena komise, která eh, projednává takovýto typ opatření ale zazněla tu celá řada ještě dalších otázek. Já bych některé e, vybral, například ceny e, promu. tvoří se e, na základě situace na trhu nebo mm, jsou ovlivňovány politicky. Determinují je dvě věci. Vývozní cla, máme 30 vývozní clo na plyn například, například plyn, který se vyváží do Belgie a potom eh, ve vztahu k některým sousedním zemím neuplatňujeme to, to eh, vývozní clo v plné výši, například žádné clo neuplatňujeme vůči Kazachstánu. A eh, to ovlivňuje tedy cenovou strukturu. A za druhé, Nemělo by být nějaké pravidlo FNM pro vývozní cla. Máte pravdu, ale když eh, to jsou nepreferenční eh, dohody, tak eh, uplatňujeme taková to cla, ale u FTA je to odlišné. S některými jsme se dohodli, že toto clo je nula nebo snížené. Takže to neporušuje pravidla VTO. A za druhé, ceny se opírají a, tak, a závisejí na poptávce. Proto e, uplatňujeme různé ceny vůči různým státům. A jak vysvětlujete ty vysoké ceny za plyn vůči Ukrajině? A tu, nyní tu změnu ze dne na den. Ehm, možná je to tou celní unii, to jistě, a ve vztahu k jiným eh, zemím to je FTA. Já jsem ale neslyšel, že by došlo k nějaké zásadní změně v cenách vůči Ukrajině. O tom nejsem informován. Před hodinou? To se omlouvám. Vyberte prosím některé otázky z těch zpívajících, protože se dostáváme do časové tísně. Možná jedna z nejdůležitějších otázek, která eh, tu zazněla, jak by nám mohl pomoci Evropský parlament. Vážení kolegové, já se domnívám, že eh, eh, vedeme diskuze na dvou úrovních. My budeme pokračovat ve ve bitvě s Evropskou komisí, protože máme obrovský objem obchodu a ten bude mít i vždy problémy. Ale měli bychom se dívat na své vztahy, jak by měly vypadat v budoucnosti. A budoucnost závisí na politicích, závisí na vás, na ruském parlamentu. A budoucnost, jak jsme již eh, při mnoha příležitostech navrhli, a při konzultacích eh, je budoucnost tohoto prostoru mezi oběma oceány. A to, co bylo dojednáno na římském samitu v roce 2003, nebylo nikdy naplněno. A my o tom stále ještě hovoříme. Některé záležitosti byly ekonomické, některé politické povahy. A Měli bychom zvážit, zda potřebujeme pro velkou Evropu velké projekty. A velké korporace Myslím, že z tohoto projednávání by vznikly zajímavé výsledky. Pane Nedvědkové, já vám velice děkuji za návštěvu na půdě našeho výboru a e, doufám, že e, e, příště budou ty naše vztahy jasnější. Děkuji a přeji vám hodně štěstí. Eh, bod 22. To je diskuse o návrhu usnesení v rámci dohody FLECT mezi EU a Indonéskou republikou. Naším zpravodajem je Janik Žado a já vám dávám slovo. Merci, eh, Děkuji, pane předsedo. Několikrát jsme měli možnost eh, již eh, řešit tento bod. Eh, už před sebou máte usnesení, které by mohlo provázet naše jednání o dobrovolném partnerství. Znáte toto téma, nechci se vracet ke všem výhradám, které mám k postupu povolování a certifikace eh, ze strany Indonésie. Dosáhli jsme významné pokroky, eh, nebo tedy viděli jsme významné pokroky v Indonésii, pokud jde o ochranu lesů a pokud jde o monitorovací postupy, které byly zřízeny, ale eh, asi polovina lesů nebo dřeva není certifikována, ať už se to týká lesů, eh, které jsou transformovány na eh, zemědělskou půdu a nebo eh, pokud jde o certifikované, necertifikované lesy, dodržování vlastnických práv, především tedy tamního obyvatelstva. Takže to vše tvoří jádro tohoto usnesení. Evropský parlament už eh, později nebude mít možnost eh, vstoupit do této věci a proto eh, jsme požádali komisi, aby tam stanovila určité podmínky pro dohodu a pro svůj souhlas, který dá k certifikaci v Indonésii. Pokud eh, tato věc bude odhlasována na plenárním zasedání, tak eh, potvrdíme dohodu s Indonésií, ale, jak už jsme zmínili, Evropská komise bude muset eh, ten schvalovací postup a schvalovací instance a certifikaci na indonéské straně potvrdit. A proto my tady navrhujeme, aby byly stanoveny určité podmínky pro ten postup schvalování a pro ten certifikační mechanismus na straně Indonésie. Já doufám, že budete s tímto krokem souhlasit. A, a, e, Chceme tedy tímto vyslat silný signál pro Evropskou komisi, aby nás ujistila, že to, eh, co se týká certifikace lesů, je v souladu eh, s naším cílem ochrany lesů, rozvoje a boje proti korupci. Děkuji, stínový zpravodajové, Elizabeth Köstinger, EPP. Děkuji, pane předsedo. Děkuji Janikovi za předložení tohoto návrhu. Obecně si myslím, že celá oblast FLECT je eh, pozitivní, nebo máme k tomu pozitivní hodnocení a už tady také bylo zmíněno, že jsme několikrát diskutovali na toto téma a obecně se donívám, že je velmi důležité pro Evropskou unii, aby boj proti Eh, nelegálnímu kácení lesů, eh, aby tedy proti tomu bojovala a aby zajistila, že takové dohody eh, budou uzavírány. Samozřejmě udržitelné nakládání se stroji a obecně s životním prostředí je pro nás velmi důležité téma a musíme tyto věci zajistit. tato dohoda v podstatě není eh, samostatnou dohodou, ale myslím si, že bychom tady neměli eh, dlouho rozumovat o tom, zda to přijmeme nebo nepřijmeme, protože je potřeba vidět ten širší celek, to znamená boj proti nelegálnímu eh, kácení lesů. Podporuji dohodu s Indonésií, o tom už jsme hovořili dříve, na dřívějších eh, schůzích, ale role výboru INTA je upozorňovat na slabiny a nedostatky. Indonésie je partnerem Evropské unie a od roku 2009 zde existuje asociační dohoda mezi partnerskými zeměmi, kde se mimochodem Eh, odkazuje na práva podle OSN, například eh, cíle tisíciletí a tak dále. A na to musíme, nebo to musíme mít také na paměti v této souvislosti. Pokud jde o samotné usnesení, mám k tomu několik připomínek. Myslím si, že náš výbor by si měl položit otázku, co chceme tímto usnesením vyjádřit. Je cílem dohodu FLECT prezentovat jako špatnou, nebo se chceme vyslovit pro flekt a konstruktivně upozorňovat na slabiny a nedostatky? V případě tohoto usnesení si nejsem jistá, který z těchto cílů sledujeme. Myslím si, že bychom měli konkrétněji pracovat na tomto textu, protože v principu je naším úkolem uvítat, že Indonésie je vůbec ochotná v této věci spolupracovat. Dále se donímám, že jako výbor a parlament bychom nedostatky neměli přetěžovat tím, že tam budeme uvádět dlouhé seznamy těch slabin a problémů. Eh, stačí, aby ten text byl krátký a pregnantní, ty problémy jsou obecně známé. Musíme tady také načrtnout nebo naznačit, jak problémy řešit. To je ten správný přístup. Zajímal by mě přístup, nebo tedy názor komise, zda komise e, s tímto návrhem souhlasí, zda se s ním stotožňuje a jaký má na něj obecný názor. Předložím pozměňovací návrhy a těším se na konstruktivní spolupráci. Děkuji. E, pan David Martin, SND. Děkuji, pane předsedo. Jako předchozí řečníky bych chtěl poděkovat Janikovi za odvedenou práci eh, v této věci a také Děkuji eh, za jeho práci na předchozích dohodách eh, o lesnictví. Toto usnesení v podstatě vítá. Myslím, že je tam celá řada důležitých věcí a stejně jako předchozí řečníci si myslím, že možná bychom potřebovali větší vyváženost Eh, setkal jsem se s indonéským velvyslancem a snažil jsem se eh, probrat tu situaci v Indonésii a samozřejmě Samozřejmě, že oni vám potom řeknou, jaká ta situace je, ale mohu vám říci, že Indonésie se opravdu eh, seriózně snaží problém vyřešit a já si myslím, že Eh, bychom si tady měli uvědomit, že oni vytvořili eh, jakési policejní jednotky, které se zabývají právě touto problematikou, protože v minulosti, a to je pokrok, protože v minulosti eh, toto spadalo do zodpovědnosti spíše tedy vojenské a je tam mnoho korupce, a já si myslím, že když tady nyní se tím budou zabývat policejní složky specializované na tuto oblast, tak to bude pozitivní. Také bychom měli uvítat skutečnost, že se pokusili eh, zavést systém licencování pro lepší identifikaci dřeva eh, které je těženo eh, v Indonésii a nebo potom jiné dřevo, které vlastně pochází od jinut. Takže se snaží řešit i tuto záležitost a potom eh, se snaží eh, řešit eh, přístup k malým a středním obchodníkům, protože v tuto chvíli z toho těží především velcí obchodníci a to není úplně ideální. Takže já si myslím, že ano, toto je poslední fáze, kdy k tomu můžeme se vyjádřit a já si myslím, že Eh, je to eh, také poslední příležitost povzbudit Indonésii, aby tyto věci eh, řešili, aby se snažili o to řešení. Catherine Bieder? Děkuji. Řada z toho, co jsem chtěla říct, je už zazněla. Tyto věci vždycky vyvstávají a týkají se stejného problému. Jde o postupy, metodiku udělávání certifikace a potom vymáhání v praxi. Zvláště když známe historii, kdy tam probíhala trestná činnost, orgánům se to nevždy líbí a my proti tomu musíme věnovat, bojovat. Navíc to je vždycky problém eh, v rozvojových zemích. O tom víme. Já jsem hovořila se zástupcem Indonésie a zdá se, že nyní se zabýváme různými těmito věcmi. Země, které mají tropické lesy, bojují s tímto problémem a jsou nyní připraveny přistoupit k dohodě nebo ke smlouvě FLECT. To si myslím, že je pozitivní. A to, o co nám jde, se opravdu děje. Tímto směrem musíme postupovat i v budoucnu. Jsem ráda, že ta zpráva je obezřetná. Já myslím, že obezřetnost je tady na místě. Nevím, kolik dalších smlouv se ještě chystá, ale myslím, že v nějaké fázi se musíme podívat zpět a zaměřit se na to, jak smlouvy fungují. Možná bychom mohli zvážit také vytvoření nebo zaměřit se na různé metody certifikace, podívat se na to, jak země fungují a jak se tam podporují například menší podniky nebo řemeslníci. Také, došlo ke, také se musíme zaměřit na to, zda došlo ke ztrátě přirozených stanovišť a zda bychom prostředky získané z těchto dohod mohly být investovány do znovu obnovení přírodních stanovišť. Ale musíme postupovat obezřetně, cíle jsme zatím ještě nedosáhli. Začátek eh, máme, pokroku nějakému došlo a myslím, že je se pomalu dostáváme k tomu, co očekáváme od těch eh, certifikačních režimů. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já souhlasím s tím, co zaznělo, David to dobře zhrnul. My jsme jednali s indonéskou stranou, Indonésie se snaží velice pilně situaci zlepšit, snaží se vytvořit lepší systémy certifikace, ale moje otázka zní. Janik se tomu už věnoval v minulosti. Jak budeme přesně kontrolovat, my tady v rámci EU, nelegálně dovezené dřevo? Dostává se sem, kupujeme to, kdo je přesně kupuje. Janik to dobře zná v souvislosti s zvířaty, eh, nebo části zvířat, které se k nám dostávají z Afriky, konkrétně jde o slonovinu. Snažili jsme se to zastavit a jde opravdu také o, systému, eh, o systém kontroly. Musíme zjišťovat, kdo kupuje to nelegálně vytěžené dřevo a proč. Myslím, že indonéská strana by také ráda, kdyby se vyváželo pouze certifikované dřevo, je to mimochodem z dlouhodobého hlediska v jejich zájmu, dostanou více peněz. Možná, že komise by na tu otázku mohla odpovědět, kdo nakupuje to nelegálně vytěžené dřevo. Takže dám slovo komisi. Pan Bates Pacil, nevím přesně, jak vaše jméno vyslovit, každopádně máte slovo. Thank you. Děkuji. Děkuji také panu zpravodaj. A jak prosím vyslovujete vaše jméno? Já už jsem slyšel různé vyslovnosti, říká zastupce komise, jsem flexibilní. Takže nyní pokud je o usnesení. Měli bychom k tomu dva nebo tři komentáře. Pokud je o otázku flekt, tady máme určité pochybnosti. Úvodní ustanovení D, kde se uvádí, že Indonésie je jedním z největších producentů um, oxidu uhličitého. Já myslím, že jsou to napřed Spojené státy, potom Indonésie, potom Čína, tedy ne třetí, ale druhý, ale mohli bychom se na to ještě podívat. A potom také odkaz na nařízení FLECT v souvislosti se schvalováním DPA. Na to, bychom, na to by se také právníci mohli ještě podívat, protože to spíše souhlasí, souvisí s rozhodnutím o uzavření. My se obecně snažíme vyhýbat slovu certifikace, i když ten koncept se na Eh, výbor objevil několikrát. Existují totiž soukromé režimy tohoto typu a my nechceme zaměňovat tyto režimy s režimy podle dohody FLECT. Z toho důvodu se chceme vyhnout tomu slovu licence, tak abychom nemátli veřejnost. V těch eh, operativních odstavcích si objevují některé z věci, které zúčastněné strany už zmiňovaly. Ty jsou tam taková obecná prohlášení, která popisují tu situaci obecně a může to vyznít poněkud negativně. Hlavní problém, který tady ale máme, předpokládám, je ten, že tam, kde se doporučení zaměřují na ty věci, které jsou zmíněny v dohodě FLECT, je tam ještě také příloha, příloha 8, která obsahuje celou řadu kritérií pro posuzování výkonu či úspěchu DPA. Na, ta, na to se ještě podíváme předtím, než padne rozhodnutí ke spuštění tohoto procesu. Řada věcí, které jsou zmíněny v návrhu usnesení, jsou tam opravdu obsaženy, je tedy legitimní, aby na to parlament upozornil a aby uvedl, že očekáváme, že toto bude provedeno, například dělení dřeva, dostupnost informací a tak dále. Potom jsou tam další věci, které jsou obecně široké povahy, například respektování komunitních práv. To je velice důležité v tak velké zemi, jako je Indonésie. Potom mapování, proces mapova- zmapování indonéských lesů, to je také velice důležitá věc a problém když souhlas bude podmíněn těmito obecnými aspekty, tak Indonésie bude mít pocit, že se odkláníme od původního cíle a nakonec možná nebudeme moci tu dohodu odsouhlasit po několik let, protože víme, že toto jsou všechno věci, které trvají několik let. Takže i když panují legitimní obavy a i když panuje názor, že bychom toto měli stanovit jako podmínky, já myslím, že to jde příliš daleko. A ten text, úvodní text, by mohl být přeformulován tak, aby se tam zmínily ty širší aspekty. Také by možná bylo užitečné konsolidovat doporučení, která jsou v současné době uvedena v různých odstavcích. A nakonec chtěla jsem zdůraznit to, co už říkali ostatní. Z indonéského hlediska se jedná o dynamický proces, my už jsme zaznamenali, že Indonésie je ochotná svůj systém vylepšit, ale nemůže všechno udělat najednou. Navíc příští rok se blíží volby, takže se to celé poněkud zpomalí. Myslím, že hlavní věc v této souvislosti je podpořit proces zapojení zúčastněných stran, soukromý sektor, místní komunity a také vládu. Chceme, aby probíhal dialog mezi nimi všemi a aby se postupně celý systém vylepšil širším kontextu také chceme zajistit, aby se na tyto poukázané problémy navazovalo. Potom k otázce pana Sturdyho. VPA tak trochu vychází z filozofie, že když v Evropě pouze vydáme zákaz pro prodej nelegálně vytěženého dřeva, tak vzniká otázka, zda to dostatečně bude reagovat na problém. Nám jde o to, abychom se spojili se zeměmi. Z toho důvodu také v této souvislosti postupujeme společně s DG pro rozvoj a chceme společně pracovat na tom systému a ověřovat legálnost vytěženého dřeva. Potom otázka, kdo nakupuje to dřevo. Ve většině případů se jedná o lidi, kteří nekupují to nelegální dřevo záměrně, ale spíše proto, že to dřevo má lepší ceny a lidé si nekladou zase tolik otázek, odkud to pochází. Myslím, že je to takový hřích zanedbání ale může to mít dopad vedoucí k tomu, že roste poptávka po tomto typu dřeva. Děkuji. Děkuji. Pan Žado. Abych odpověděl Robertovi. Ceny, eh, pardon, celní zprávy v různých zemích, zvláště v přístavech, kam se dostává to dřevo, tam nejsou zaměstnanci školení na to, aby byli schopni ověřit legálnost toho dřeva. Celníci v přístavech přesně neví, co mají ověřovat. Například pokud je o certifikaci dřeva nebo licence. Já jsem si vyslechl poznámky, které zazněly, zvláště to, že zpráva možná vyznívá příliš negativně. Já to samozřejmě vezmu v potaz. Možná jenom, aby nedošlo k nedorozumění, bych zmínil jednu věc. To, že řekneme ano celému tomu procesu, budeme s ním souhlasit. To znamená, že už jako tak jako tak uznáváme úsilí, které vykonaly indonéské orgány. Vysíláme jim tento signál, chceme jim říci, že tento parlament usiluje o dosažení dohody o partnerství v této oblasti FLECT. Tady signál toho usnesení má být takový, že se obracíme na komisi. Většina aktů které potom naváží na tuto dohodu, budou spadat pod prováděcí akty. A my už na to nebudeme mít žádný vliv na to, co se děje. Takže já samozřejmě tady chci vytvořit vztah s komisí, chci tam zmínit ten pokrok, kterého se podařilo dosáhnout během celého procesu, ale zároveň musím uvést, že signál vyslaný parlamentem není směřován indonéské populaci ani indonéské vládě. My uznáváme jejich úsilí, ale ten signál, který vysíláme, směřujeme zvláště na komisi. Tak, aby komise zajistila, že budou zohledněna přísná kritéria, pomocí nich se zajistí, že budou vydávány licence podle dohody FLECT a že budou respektovat ambice Evropské unie. Samozřejmě zohledním také ostatní poznámky kolegů. Děkuji. Děkuji. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 19. prosince do oběda, 12 hodin. Já nyní musím odejít. Musím odejít, protože delegace tohoto výboru se setká s novým předsednictvím rady, takže předávám slovo panu Berderovi, který je zpravodajem pro příští nebo další bod na pořadu jednání. Předávám mu slovo k posledním dvěma bodům na pořadu jednání. Nyní se budeme věnovat bodu 17, což je stanovisko pro AFKO. Tady jsem navrhovatelem já. AFKO v současné době připravuje zprávu, která se týká provádění Lisabonské smlouvy s ohledem na Evropský parlament. Zpráva se ovšem omezuje pouze na aspekty, které se týkají komise. My jsme se rozhodli, že k tomu přispějeme. Já jsem vytvořil návrh stanoviska. Vycházíme z toho, že náš výbor je pozitivně ovlivněn prováděním Lisabonské smlouvy. A to nejenom z toho důvodu, že rozsah byl rozšířen, tak aby tam spadaly nejenom všechny aspekty samotného obchodu, ale také zahraniční investice. Všechno nyní probíhá přes řádný legislativní postup. A ne už postup souhlasu. Pracovní zátěž našeho parlamentu, našeho výboru pardon, tím byla navýšena a moje stanovisko odráží tuto revoluci, ke které došlo v rámci výboru. To ovlivňuje také naše legislativní vztahy s komisí. Týká se to delegovaných a prováděcích aktů a také vztahů s komisí v souvislosti s informacemi. které doprovázejí a monitorují vyjednávání v oblasti obchodu vedené komisí. Takový byl tedy můj cíl. Já jsem navíc také členem výboru AFKO, takže sleduji vypracovávání zprávy pana Rangela na výboru AFKO. Rozsah působnosti Pan Rangela rozsah, který si zvolil, on je širší než ten, který jsem si zvolil já. Pan Rangel má řadu poznámek k budoucím změnám Lisabonské smlouvy. Já jsem se tímto nezabýval. Já jsem se věnoval zvláště provádění již existující smlouvy a snažil jsem se do co největší míry věnovat eh, našim pravomocím v souvislosti s komisí. Samozřejmě moje stanovisko, návrh stanoviska vám předkládám k posouzení a můžete se k němu vyjadřovat. Nyní zahajuji diskuzi. No remarks. Má někdo nějaké poznámky? Vyslechneme si komisi. Kdo je tady za komisi? Jean-Charles van Eckart. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za příležitost vyjádřit se k tomuto stanovisku. Než se k němu vyjádřím konkrétně, chci poznamenat, že musíme mít na paměti, že už během nebo při vytváření Evropské úmluvy 2002 až 2003 Evropa vyvíjela nátlak na parlament, aby se ujal této klíčové úlohy v rámci politiky, kterou si parlament zvolil nyní. Bylo jasné už v té době, že svět se mění. Po situaci v Světlu a bylo jasné, že naše politika potřebuje větší demokratickou legitimitu. Také si nemůžeme skrývat to, že vzhledem k tomu, že máme tohoto nového aktéra, způsobuje to v určitých kruzích jistou nervozitu. Ale realita je taková, jak už zaznělo, že parlament je odpovědný spoluzákonodárce nadšený prvec a také v kontextu vyjednávání mezinárodních obchodních dohod. Přispěl také k té demokratické legitimitě v oblasti obchodní politiky, o kterou nám jde. Za poslední čtyři roky se vztah mezi parlamentem a komisí, alespoň v oblasti obchodu, stal konstruktivní a užitečný, alespoň my tak na to nahlížíme. A když hovořím za řadu kolegů, kteří přichází na tento výbor, musím říci, že jsme si užívali politické dimenze, kterou parlament dal naší práci. A také to, že nyní, na rozdíl od minula, můžeme přímo interagovat, jednat s volenými zástupci občanů. Berme v potaz význam, který přistupuje parlament spolupráci a transparentnosti v rámci jednotlivých institucí, zvláště pokud je o přípravu přípravy a provádění mezinárodních dohod. Tato úroveň transparentnosti přesně to, o co nám šlo a snažili jsme se ji zavést na všechny úrovně. Samozřejmě také na politické úrovni. Pan komisař de Gucht se několikrát spojil s tímto výborem a členy. Věnoval se také na techničtější úrovni v rámci pravidelných koordinačních zasedání se sekretariátem či Společně jsme pořádali řadu neformálních a technických zasedání. Myslím, že můžeme říci, že tyto pracovní vztahy byly úplně nové, nevýdané. A podobný typ spolupráce jsme zaznamenali i u jiných výborů. Příklad, hovoříme o ústavě a rámcové dohodě, kde se stanovil kontext toho, co je nutno vytvořit, a také tam byl ten duch práce. Včera jsme se sešli s komisaři, politickými poradci a zástupci sekretariátu ti společně povečeřili a to je také typ událostí, který nám pomáhá budovat vzájemnou důvěru. A v konečné fázi se tím také dolaďuje vztah mezi komisí a parlamentem na všech úrovních. Takže chceme poděkovat sekretariátu rozhodně a politickým poradcům za důvěru, kterou jste nám prokázali v posledních několika letech. Díky tomu jsme také šli v některých věcech nad rámec toho, co se vyžaduje podle rámcové dohody, zvláště pokud jde o sdílení informací. V této věci se domníváme, že je důležité vytvořit systém monitorovacích skupin tak, jak eh, učinil výbor INTA. Bylo totiž obrovským luxusem přesně vědět, na koho se obrátit, když jsme potřebovali informace během vyjednávání a také jsme díky tomu mohli zjistit vaše názory a vaše podněty tak, jak je to uvedeno v rámcové dohodě. Neznamená to, že by před námi nestály žádné výzvy. Jsme si plně vědomi například obrovského objemu informací, který směřujeme vaším směrem, zvláště v podobě písemných informací a víme, že někdy je možná problematické to všechno strávit na vaší straně, zvláště pokud se jedná o technické informace. Také s politováním konstatujeme, že některé informace se k vám někdy možná nedostaly prostřednictvím těch klasických kanálů, a museli jste si je zajistit jinde. Pokud tomu tak je, tak rozhodně této situace litujeme a možná ještě více než v minulosti, protože to znamená, že jsme tady byli neúspěšní a v budoucnu se podíváme na to, jak vylepšit tu výměnu informací. Na závěr, pane předsedo, stanovisko, který, které jste vytvořil, je pravděpodobně to nejlepší, eh, o co jsme mohli v roce 2004 doufat, v době, kdy jsme začali pracovat na této otázce a snažili jsme se vytvořit vztahy s parlamentem. Budeme doufat, že taková situace bude pokračovat také v rámci nového legislativního období. Děkuji vám. Uh, já bych chtěl říci, že to bylo velice inspirující také pro zaměstnance parlamentu. Ne, já to myslím vážně. Eh, víte, jak eh, jí mám postoj k tomu, čeho bylo dosaženo, protože to není výlučná politika Evropské unie když jsme eh, byli v ní eh, nejaktivnější a je to eh, nejvýkonnější politika EU. My jsme opravdu hrdí na své nasazení, na účino, na účast, na to, čeho jsme dosáhli na ty vztahy s Evropskou komisí přes generální eh, ředitel různé útvary, eh, zástupci Evropské komise sem přicházejí a eh, já bych chtěl říci, že se to dá vyjádřit jenom tak, že je to příkladné. To podporuje parlament na národní úrovni i na mezinárodní úrovni a parlamentní demokracie by měla existovat mezi parlamentem a výkonnou úrovní, protože my máme přijímat také kontrolní funkci. Nesmíme přitom ale zapomínat, že usilujeme o stejné cíle. Proto mé stanovisko odráží mé osobní hodnocení, za kterým stojím z plného srdce. To, eh, co se odehrálo v uplynulých čtyřech <laughs> letech a já jsem opravdu vděčný komisi. Jsem vděčný a proto je takový tvrdý přístup, který zastávám, ale je odpovědný, když ohodnotíme vztahy mezi parlamentem a výkonnými subjekty, takže pozměňovací návrhy je možné předkládat k 19. prosinci 12 hodin a pokud dovolíte, předám předsednictví Robertu Stedlovi, který mě nahradí, protože odlétám do Aten. Přeji vám tedy šťastné vánoční svátky a šťastný nový rok. Right. Item 23. Eh, dobře, bod 23. Eh, prevence a regulace zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů. To se týká určitých zemí. No to je jedno, v každém případě je to návrh stanoviska výboru Envy eh, k návrhu komise eh, vytvořit nařízení, jak eh, zabránit zavlékání a vysazování a šíření těchto druhů. Katrin má slovo. Děkuji, Roberte vzhledem k mála účastníků, kteří zůstali, bych chtěla říct, že původně podvodně eh, se člověk domnívá, že to není otázka obchodu, obchodování, ale se zvířaty a eh, rostlinami. Jenom ve Spojeném království to představovalo 5 milionů liber v roce 2010 a většina invazních druhů se dostává záměrně do EU za účelem obchodování eh, s domácími mazlíčky pro výzkum, pro botanické zemědělské účely. E, tato záležitost má obrovské ekologické dopady a i dopady na veřejné zdraní. Zdraví, globální obchodování se zvířaty a rostlinami e, v 54% má dopady na vyhubení některých druhů zvířat. E, legálně i nelegálně. A co se týče tedy nelegální záležitosti, kterou se náš výbor nezabývá, to má také dopady na legální obchodování, e, ale to musíme jasně oddělovat. E, vytváří se tu globální síť a obchodování se zvířaty a rostlinami nabývá obrovských rozměrů. V dnešní době cestujeme mnohem rychleji, takže i při tom cestování zvířata lépe přežívají. V současnosti eh, existuje 12 tisíc známých nepůvodních eh, druhů a eh, 25 se tedy takto šíří. Patogeny, které se eh, dostávají, mají eh, velké dopady. Podle odhadu v celé EU 2,5 miliard eur eh, představují náhrady za škody a kontroly. Neřízený obchod se zvyšuje. To je tedy velice důležité oproti to původnímu očekávání. Takový je tedy obrázek, z něhož jsem vycházela, když jsem vypracovávala toto stanovisko. A je, kdybychom hovořili o 50 druzích, to by nebylo reálné. Vlastně jich je 43, protože již sedm druhů bylo předepsáno, takže eh, jistě těch 50 eh, eh, druhů není reálných, ale já se k tomu vyjadřím v pozměňovacím návrhu. Něk, která ustanovení nejsou dostatečná. Já jsem předložila pozměňovací návrhy a některé definice, zejména pro obchod s domácími mazlíčky, Eh, ukazují, že potřebujeme něco eh, většího než pouze druhy. Pokud máme eh, seznam zákazu, tak je třeba, aby to bylo rozumné a abychom byli flexibilní. Já bych nechtěla útočit na obchod s zvířaty v zájmovém chovu. To je velice důležité pro zemědělský sektor, ale jak budeme tedy eh, monitorovat eh, karanténní opatření. To závisí na členských státech. Tím se zabývají pozměňovací návrhy 9, 10 a 11. Eh, je to obrovský obchod, obrovský trh, který musí být regulován. Je to tedy uvnitř EU, ale také tu máme za mořská území a není to bezpodmínečně jenom obchodní záležitost. E, některé ty pozměňovací e, návrhy se týkají kompetencí výboru pro životní prostředí. Jistě e, nemáme příliš mnoho času, abychom se tím zabývali. Ta lhůta je 19.12., ale 8. ledna o tom budeme jednat. Mohli bychom si to promyslet přes Vánoce. A e, tento dokument je velice aktuální, který předložila komise. A je více než naléhavé, abychom pokročili protože dochází k příliš mnoho případů eh, náhodného i, i za, eh, měrného zavlékání nebo vysazování na území EU. Děkuji, Katrin, pan Valesa. Eh, děkuji, pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové. Jeden z nejdůležitějších cílů Evropské unie je ochrana životního prostředí a samozřejmě také ochrana rozmanitosti, druhů. Na starém kontinentu ale nepůvodní druhy jsou druhým nejdůležitějším faktorem, který eh, vede k tomu, že se e, snižuje rozmanitost druhů, protože Evropská unie v důsledku šíření e, nepůvodních druhů ztrácí každý rok 12 miliard eur. To nám ukazuje, jak je to závažný problém a průzkumy naznačují, že v současnosti v EU existuje 12 tisíc nepůvodních druhů a 15 z nich ohrožují biologickou rozmanitost, mají dopady na ekonomiku a proto otázky na komisi, návrh, jak bychom měli omezit eh, počet nepůvodních eh, druhů, které jsou eh, na tom prioritním seznamu snížení na 50 druhů. Je to tedy správné rozhodnutí, již se o tom zmiňovala paní navrhovatelka to, bychom mohli mít výhrady. Jsou to pouze 3% eh, všech těch eh, druhů, které opravdu ohrožují naše životní prostředí. Já se domnívám, že je to příliš málo. Samozřejmě chápu to úsilí, abychom se nejprve zaměřili na eh, méně druhů a to by mělo zajistit vyšší efektivitu, ale že bychom 1400 zbývajících druhů zanedbávali, to by mohlo být velice nebezpečné a konec konců i nákladné. Já také nechápu, proč eh, chceme na pět let zmrazit seznam těchto nepůvodních druhů. To si vlastně od samého počátku vážeme ruce a my bychom spíše v obchodě potřebovali větší flexibilitu. Na druhé straně eh, zase nesmíme eh, zapomínat na druhy ke šlechtění, například eh, akvakulturu a rybolov. Nemůžeme vylučovat nepůvodní druhy, které mají značný tržní potenciál, kdy produkční metody nespůsobují žádné problémy pro životní prostředí, kdy celý produkční cyklus se může odehrávat v uzavřeném systému, kdy to nepředstavuje žádné ohrožení životního prostředí k takovému to šlechtění, k takovému to chovu dochází v členských státech a hraje to důležitou roli eh, při rozvoji akvakultury. Pokud učiníme nějaké rozhodnutí, je třeba usilovat o rovnováhu Eh, musíme usilovat i o harmonizaci opatření v členských státech. Situace byla doposud taková, že jednotlivé členské státy jednaly samostatně a eh, opatření nebyla efektivní. Ty si vyžádali 40 až 100 milionů eur ročně. Je možné omezit tyto náklady, když vytvoříme účinné eh, mechanismy spolupráce, nejenom mezinárodní spolupráce, spolupráce, ale také eh, spolupráce na vědecké úrovni. Eh, souhrnem bych chtěl říci, že tu jsou ještě některé oblasti, o kterých je nutné diskutovat, ale já se domnívám, že tento projekt eh, vychází z velice dobrého přístupu. Děkuji, pane předsedo. Pouze stručně. Já jsem chtěl zdůraznit význam tohoto nařízení, který úplně poprvé upravuje ty invazivní nepůvodní druhy a stanovuje tam obecný rámec pro zásah. Díky tomu rámci budeme moci předvídat a také omezit negativní dopad na biologickou rozmanitost. Také se vyhneme systémovým rizikům, které potom mají silné dopady na evropskou ekonomiku. Odhady už zazněly, jsou to, je to 12 miliard eur. Já z velké části souhlasím s tím, co navrhuje paní zpravodajka. Zvláště souhlasím s tím, že bychom neměli vytvářet ten seznam omezený na 50 druhů, které představují pouze 3 invazivních druhů, které se nacházejí v Evropě. Já myslím, že bychom spíše měli vytvořit nějaký flexibilní právní nástroj, který bude schopen lépe reagovat na specifické okolnosti. Moje hlavní obava, kterou mám, se týká možného zavedení kritérií výjimek z článku 7. V této souvislosti zvláště se domnívám, že náš výbor by se měl vyjádřit k tomu eh, systému výjimek, který by byl stanoven pouze pro jeden členský stát nebo jeden druh jedná se o druhy, které mohou být invazivní v jednom členském státě, ale ne jinde a to by potom mohlo mít významné problémy pro obchodní politiku. Došlo, politiku došlo by k fragmentaci trhu a navíc by to mohlo být v, kontrax, v kontrastu se stanovenými pravidly. Já mám například na mysli problémy na hranicích, při celních kontrolách a úředních kontrolách, pomocí kterých se snažíme zajišťovat bezpečnost eh, potravin. Musel by se tam kontrolovat, kromě pravidel, ještě ty všechny možné výjimky na základě výjimek, které dostanou jednotlivé členské státy a ty se navíc budou lišit potom od ostatních 27 členských států. To jsou tedy moje obavy, které mám a zajímalo by mne, co si o to myslí komise. Děkuji. Thank you. Anyone else wish to... Děkuji už nikdo nechce vystoupit, ale Katrin by chtěla ještě něco dodat. Já naprosto souhlasím se všemi, co vystoupili pro Evropskou unii. Je to obrovský problém. Máme norka eh, a jiné druhy veverky a eh, ještě další invazivní eh, druhy ta japonská křídlatka, to je velice závažný problém pro zemědělství a e, to vytváří obrovské problémy. Pan François Bakenhood. Děkuji, pane předsedo. Já vám opravdu Děkuji, děkuji vašemu výboru, že jste vypracovali návrh tohoto stanoviska. My eh, velice vítáme tento příspěvek a diskusi, která se doposud konala, ukazuje, že je třeba, abychom se zblížili na přístupu, protože tady je určitá eh, mezera v environmentálním aký, který je eh, někde dole ve významnosti mezi partnery OECD. Je tu skupina OECD, která se tím ještě nezabývala. Eh, my zdůrazňujeme nutnost mít takový systém, který bude postupovat i z hlediska ekologie, i socioekonomického rozměru. A já bych chtěl říci, že je to velice náléhavé, abychom zareagovali na úrovni EU, protože tím se nemohou zabývat jednotlivé členské státy. Na jejich úrovni bylo mnohého dosaženo, to již zaznělo. A je třeba eh, jenom eh, posílit eh, v tomto kontextu toto nařízení souladu s legislativou pro životní prostředí a nemůže to být na úkor eh, pravidel eh, vnitřního trhu a obchodu, proto se tím zabýváme a to je základ našeho návrhu. Eh, zareaguje rychle na to, o čem hovořila Katrin. Tady zaznělo také několik příspěvků. Komise tento text předložila a usilovala o prvou fázi implementace. My jistě chápeme její pochybnosti a chtěl bych také říci, že to zastropování nevítá ani rada nebo příslušné výbory jako pro rybolov nebo pro životní prostředí. A my eh, jsme se známili s výhradami v souvislosti s tímto návrhem. Ty eh, zazněl specifický návrh ohledně akvakultury. My navrhujeme, že to bude upravováno nařízením o akvakultuře, to je samostatná legislativa. My to nechceme některak spochybňovat, my chceme vlastně propojovat stávající legislativu, abychom Eh, neovlivňovali to, co již platí. Chtěli bychom vás tedy ujistit eh, toho váženého poslance, který položil otázku v tomto ohledu. Dále výjimky je třeba zajistit, že to, co bude v textu, bude naprosto v souladu s pravidly vnitřního trhu. Tak to musíme eh, postupovat to je samozřejmě jasné, musíme zachovat stávající výsledky jednání a toto jednání na výboru navazuje na to, co zaznělo i při projednávání ve výboru pro rybolov, že by mělo být možné dosáhnout dohody při prvém čtení a to je také naše přání, protože zapotřebí reagovat velice rychle, pokud se máme vyvarovat vzniku eh, značných nákladů. Děkuji vám. Děkuji. Katrin, chcete se k tomu vrátit? Jenom bych chtěla poděkovat kolegům a komisi za jejich eh, vyjádření. Um, ehm, akvakultura to je samozřejmě zajímavé téma, protože Ehm, tady je otázka, jestli ty eh, ryby, které by unikly, eh, přežily a v Oxfordshire eh, někdo v parku vypustil domácího mazlíčka, se kterým už nevěděli, co dělat a byla to kobra, takže Někdy se může stát, že taková zvířata přeci jen přežijí přes zimu a to jsou potom eh, takové eh, věci, které je potřeba šetřit. Víme potom, že mnoho našich eh, toků je právě v ohrožení nepůvodním druhy. A pak jsou tady samozřejmě také patogeny, které se tam zavlékají některými rybami a, a také například žáby. Mnoho žáb nebo vůbec obojživelníků eh, trpí právě tím, že se tam eh, eh, zavleklo něco, co tam původně nebylo, různá, různí živočichové a dostávají se sem nejrůznější choroby, které tam původně nebyly. Je to velmi složitá nebo velká věc a já na tom budu pracovat a budu doufat, že se nám to podaří ukončit před koncem našeho volebního období tohoto mandátu. Děkuji vám. Eh, děkuji. Závěrečná lhůta je 19. prosince. A teď se vrátíme k bodu číslo 18. To je moje zpráva. Jenom velmi Eh, zběžně to prolétnu, protože si myslím, že většina z vás návrh stanoviska viděla a já si myslím, že tam není k tomu potřeba toho mnoho co dodávat. Jde o novou rámcovou dohodu a myslím si, že je to dobrý nástroj eh, pro FTA mezi EU a Korejskou republikou pro podporu politické spolupráce a rámce, v rámci kterého eh, bychom mohli řešit všechny regulační záležitosti nebo mnoho takových záležitostí Myslím si, eh, že obchodní i diplomatické vztahy v souvislosti s touto dohodou eh, se zlepšily a po této dohodě se to bude ještě zlepšovat. Eh, jsou tady samozřejmě některé oblasti, kde můžeme na tom pracovat ve prospěch obou stran. Jsou to malé podniky, investice, duševní vlastnictví v kontextu VTO a samozřejmě teď už napjatě čekám na vaše připomínky nobody wishes to comment on that, we have the external action services. Eh, nevím, jestli se k tomu chcete vyjádřit, pokud ne, tak tady máme zástupce ESVČ. Chcete slovo? Um, thank you very much, Mr. Děkuji, pane předsedo, velmi stručně. Vítáme návrh doporučení bilaterální vztahy s Koreou se rozvíjí velmi pozitivně a realizace rámcové dohody je dále posune. Minulé léto jsem vás upozornil na summit s Koreou eh, tady v Bruselu 8. listopadu a na tomto eh, summitu se nám podařilo mnohé z věcí vyřešit, včetně zahájení dialogu o průmyslové politice se zaměřením na vytváření malých a středních podniků. A tím jsme chtěli politicky podpořit politickou spolupráci v oblasti výzkumu a rozvoje, opět s zaměřením na malé a střední podniky. Já si myslím, že to odpovídá i tomu, oči jde vám a celkově politické vztahy se velmi intenzivně vyvíjí a FTA, tak jak asi potvrdí naši eh, kolegové z oblasti obchodu, eh, se vyp- začínají vyplácet a přinášet ovoce. Děkuji. Závěrečná lhůta pro pozměňovací návrhy je 19. prosince 12 hodin. Další bod je bod číslo 25, současný stav probíhajících trojstranných jednání. E, nikdo e, z poslanců tady není, takže já navrhuji, abychom to přeložili na příští e, setkání potom monitorování, činnosti monitorovacích skupin EU, Rusko, eh, to tady někdo je, ale nejsou, mě tady někdo za Tajvan a za další, takže myslím, že se posuneme dále a budeme to řešit až na příští schůze. Příští schůze bude 20. 21. ledna v Bruselu a já bych v tuto chvíli chtěl poděkovat za vaši účast. Přeji vám šťastné Vánoce, veselé Vánoce a šťastný nový rok. Tak.